Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, zahajujeme naše zasedání. Eh, vítám vás a samozřejmě zase dnes dám příležitost tlumočníkům, aby se přihlásili. Dnes je 17. den naší protestní akce. Vedení EP neučinilo žádný pokus nás kontaktovat a vyřešit konflikt. V důsledku toho nebudeme poskytovat žádné přesčasy a tlumočnický servis ukončíme přesně ve 12.30. Děkujeme vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. V tom případě začneme hned s hlasováním. To je pořad jednání týkající se usnesení k tématu celních podvodů a ochrany vlastních zdrojů Evropské unie. Vlastní zdroje s pravodajkou eh, na výbor už nechce, za výbor už nechce slovo. A teď jedna ve dvou částech, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. E, ústní pozměňovací návrh, to odpadá. Trojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se, přijato a tím odpadají e, pětka a šestka, sedm pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronické a jmenovitě zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a tím jsme to přijali velkou většinou. Já si nechci sama sobě gratulovat, ale je to dobré znamení i pro plénu. Myslím si, že máme i pro hlasování na plénárním zasedání silné postavení. Teď se dostáváme k bodu číslo 9. Musíme teď se jedná o vyšetřování prováděné Olafem a situací, eh, kterou teď máme. Po prosazení úřadu Evropského veřejného žalobce v posílené spolupráci, to znamená, důležité členské státy u toho nejsou. Eh, komise předložila odpovídající pozměňovací návrh pro nařízení OLAFu a komisář sám uvítal v červnu 12. června eh, kdy jsme diskutovali s ním o tomto návrhu já jsem vám předložila pracovní dokument, protože se mi jedná o to, abychom současnou situaci po úřadu Evropského veřejného žalobce taky správně zařadili. Vlastně se mohla udělat zprávu z vlastní iniciativy, abych komisi dala určité hlavní směry. Dali jsme to sem na pořad jednání proto, abychom se zaobírali touto významnou revizí eh, i ve spolurozhodovacím řízení, protože chceme stanovit směr, kterým chceme pochodovat. Takže eh, nechci tady jaksi předjímat 11. Eh, 12. července, kdy máme výměnu názoru s Ettingerem, ale eh, chtěla bych, abychom se zaobírali tím, že bych vám ráda představila, v čem jsou problémy jak s EPem, tak s OLAFem, že komise prostě předložila jenom takovou malou eh, uzonkou revizi a my uh, Náš výbor si přejeme obšírnější reformu, protože vidíme potřebu její. Čili Pracovní dokument se pokousí být pedagogický, eh, eh, soustředí se na to, co stojí ve středoboru toho návrhu komise, ale co se týče budoucího vztahu EPA a OLAFa, eh, výsledky velkého hodnocení zřejí na 2017 a obecná potřeba reform stejně tak, jako konstatoval kontrolní výbor OLAFu, k tomu existuje velice zajímavý pracovní dokument eh, kontrolního úřadu OLAF z roku 2017 a já, já vám eh, bych ráda skutečně mm, dala na srdce, abyste se na to podívali. A teď bych rád se okomentoval tento návrh komise. Komise ve svém návrhu nepodniká pokos řešit současné problémy právního základu OLAFu. Ona prostě vyněla pouze některé aspekty, eh, protože buď představují nezbytné modifikace k EPU, anebo jsou relativně snadno proveditelné, jako například vyjasnění při přístup k elektronickým údajům. Eh, pozměňovací návrhy k tématu to mm, zvýšení efektivity najdete ve článku 3 eh, použitel, použitelný právní základ článek 7.3 přístup k údajům a potom další článek e, jako důkazní prostředek v netrestním řízení. E, celá řada změn, například nově zavedené články 7c až 7g, se zaobírají budoucím vztahem mezi EPem a OLAFem. Tím, že se zřekla komise obšírné revize, tak vynechala podstatné části legislativního postupu ještě před volbami do Evropského parlamentu. Bude tedy třeba diskutovat o tom, do jaké míry se podřídíme tomuto skromnému přístupu, nebo zda se pokusíme řešit ty problémy už teď. Je teď hned, protože my jsme na tom už hodně pracovali. Vy víme, my víme, co by se vlastně mělo dělat a my nechceme protahovat to jednání, ale taky nemám chuť prostě tady psát 80 pozměňovacích návrhů, o kterých vím, že to výbor nezajímá. Čili ta zásadní otázka, o které máme dnes diskutovat, je, jak budeme postupovat v našem přístupu postupu nad rámec toho velice úzce pojatého návrhu komise. Čili teď se budu zaobírat tím pracovním dokumentem. Vím, že to dorazilo pozdě, to je moje vina. Tlumočníci se omlouvají, ale tento podklad nemají. My jsme tady to zpracovali 12 hodin předtím, ale pro mě bylo důležité, abych vám tam napsal několik důležitých bodů pro vyjasnění svých vlastních myšlenek. Vytvořením EPA je třeba podívat se na fokus o kase vyšetřování a musí se soustředit na administrativní úkony. Zatím se tady smíchávaly administrativní a trestně právní úkony, což vede k celé řadě problémů. A tady, domnívám se, musíme využít příležitost, abychom tyto problémy vyřešili a abychom ty brusečíky mezi trestně právním a administrativním aspektem eh, musí být zohledně. Není možné, aby OLAF trestně právní prostředky se snažil řešit administrativními úkony. Prostě je třeba zabránit zdvojení práce OLAFu. K tomu je třeba do budoucnosti získávat informace z členských států pro OLAF. Tady jsme si jistě zajedno. Otázka přístupu bez předběžného přihlášení neprodleně k relevantním informacím, které se nacházejí u příslušných orgánů článek 4.2a je nesmírně citlivý a představuje slabý bod současného nařízení a tady je třeba určitého přepracování. Nemohli byste požádat paní předsedkyni, aby to četla pomaleji? My ten podklad nemáme. Kontrolní výbor řekl, aby ta Election a Review Unit, to je ta Unit 1, která postrádá transparentnost, aby tady eh, přístup a postup prostě omezil na svá práva postupu. Je třeba, abychom to neprodleně také dále poskytli EPU, jakmile se tady objeví jakákoliv trestně právní relevantnost. Co se týče prahových hodnot, pod prahovými hodnotami musí okamžitě být zapojen do toho vnitrostátní úřad, protože vnitrostátní úřad ne vždycky má zájem na evropském řízení, tak máme stejné problémy jako předtím, což proto to vedlo k založení OLAFu. To znamená chybějící ochota členských států eh, zpracovávat trestně právní případy. To znamená, že nakonec se dostáváme do úplně stejného problému. Kritéria k zahájení vyšetřování jsou příliš difuzní, což ohrožuje právní jistotu a férové pojednávání a, a zpracovávání všech informací. Proto je třeba vytvořit mechanismy, které zabrání tomu, aby generální ředitel eh, zneužíval prostor pro eh, své kompetence. Musíme přemýšlet proto o to, abychom zavedli eventu Elně povinnost informování pro kontrolní úřad v těch případech, že generál ředit, generální ředitel by se rozhodl proti zahájení nějakého řízení. Další bod. Eh, další sledování případu Olofu v členských států zatím není uspokojivé, mimo jiné také proto, že národní úřady velice často zastávají názor, že Olafem nazbírané důkazy nemohou anebo nesmí použít, protože práva pro řízení účastněných stran k vyšetřováním OLAFu nejsou dostatečným způsobem chráněna. Vytvoření EPA eh, s trestně právní expertizou, kterou očekáváme, poskytne jedinečnou příležitost ehm, tato práva odstranit a také posílit práva na administrativní řízení OLAFu. Vytvoření EPA bude pro OLAF příležitostí, aby využíval své kompetence v oblasti administrativních eh, prací. A teď, co se týče závěrečných zpráv kontrolního výboru OLAFu, to je zatím ještě slabý bod. Tady se musíme zaobírat eh, jeho revizí a teď chci říkat, zda by tedy ten person's concern jsme neměli umožnit, ehm, aby byly tady zbraně v rovnováze. Kromě toho musíme zabezpečit, aby ten kontrolní výbor také standardně měl přístup k závěrečným zprávám, které poskytuje OLAF vnitrostátním orgánům. A to platí i pro odpovědi z členských států. Alespoň tak jsem to pochopila z konfliktu posledních let. Teď postupy k základním práv, to znamená vyšetřování k fyzickým osobám, nejsou takovým případem chrá- tak ještě chráněna tak, jak si to představujeme a proto tento problém musíme také řešit. Eh, bylo by třeba popřemýšlet také o vytvoření eh, Fundamental Rights eh, a Procedure Officers. To navrhuje kontrolní výbor a alternativně by mohlo být také rozšíření kompetencí vyšetřovat eh, eh, řídícího výboru, teď či kontrolního výboru, výboru OLAFu. Eh, to, co <clears throat> tady aplikujeme od roku 2006, komise k tomu, této otázce, proč procedure těch persons concerns předložila tři různé návrhy, dva byly staženy, jeden stále ještě leží na stole od roku 2014. To je problém, který není snadno řešitelný a domnívám se, že tentokrát bychom se měli pokusit toho řešit. A v neposlední řadě fragmentace, roztříštění právních základů OLAFu zůstává problémem. Tady myslím ne, pomyslím nejenom na to nařízení 2988 nebo 2196 ale také na celou řadu těch rozhodnutí v sektorech, nařízeních, eh, v interinstitucionálních eh, dohodách, pokynech. A nový návrh komise se tím nezaobírá. Naopak nařízením o EPU eh, k tomu přistupuje další právní základ, takže dosavadní problém se ještě zvětšuje což vede k velikému zmatení, ostatně také v OLAFu samotném u spolupracovníků OLAFu. A tento problém fragmentace musíme bezpodmínečně řešit, alespoň se o to musíme pokusit, abychom guidelines k interním předpisu zapracovali do nařízení samotného. Kolegové vědí, že kolegyně Ayala předložila příslušný pozměňovací návrh. Tenkrát týkající se poslední revize byl přijat. My jsme skutečně bojovali za tento pozměňovací návrh, ale nepodařilo se nám ho prosadit, což ukazuje, že Evropský parlament sám se zbavuje zásadních věcí a to nás potom dožene zpátky. To znamená pro OLAF samotný a pro postupy a právní jistotu bychom ještě jednou se měli podívat na tuto záležitost. Problém fragmentace musíme řešit a cílem by mělo být jednotné, jednotná regulace, aby prostě byl jasně definován mm, mm, eh, jasně definovány možnosti OLAFu. No a teď ještě na závěr. Dovolte, abych poukázala na to, že tady máme co dočinit s velice komplexními postupy, s komplexní problémovou situací a že naší odpovědnost je Eh, tuto komplexní problematiku řešit a vyřešit ji alespoň částečně. To byl smysl tohoto pracovního dokumentu, kde jsem vás chtěla upozornit na celkový problém, protože bych velice ráda, abychom také s komisařem jako dobře informované grémium, jakožto výbor, mohli vést výměnu názoru k této problematice. To byl tento smysl a ještě jednou se omlouvám za to, že jsem to Eh, připravila tak pozdě a teď dostane mm, kole... nejdřív pan kolega Pirinský a pak kolegyně Dlabajová. Pan Pirinský. Uh, Mám pouze jednu otázku, bude to snadné. Týká se časo, načasování. EPP má být v provozu koncem roku 2020. Máme e, čas, abychom e, tedy zapracovali na lepším e, přehledu. Revize OLAFu posledně trvala 10 let, takže jak to vypadá s časovým harmonogramem? Je to velmi praktická otázka. Děkuji tak my jsme eh, součástí řešení, jako obvykle. Můj plán by byl takový, aby alespoň první čtení ještě v tomto parlamentu, v tomto výboru bylo uzavřeno a proběhlo hlasování. Já se také nedomnívám, že trialogy zvládneme předtím, ale alespoň první čtení. To je můj návrh a moje ambice. Pokud to nevyjde, nedá se nic eh, dělat. I proto je důležité, aby v září, říjnu poměrně plynule jsem ten um, návrh mohla předložit, tedy zprávu předložila, abych se stala zprávou zpravodajkou. To znamená, Chtěla bych, abychom v každém případě dodržovali postupy, um, eh, lhůty pro pozněvací návrhy a také setkání eh, stínových zpravodajů, kde si stanovíme tedy termíny. Já si představuji tedy první čtení uzavřít v tomto výboru a jak to proběhne v radě, to si po posledních zkušenostech eh, představují hrůzostrašně. Pane Perinsky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně pouze dvě, tři velmi eh, stručná pozorování. Číslo jedna. K vaší otázce ohledně přístupu zda budeme postupovat tím eh, vlastně eh, krotkým způsobem komise, anebo spíše ráznějším. Já myslím, že spíš ta druhá obce je ta, kterou bychom se měli řídit. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká oné otázky k ústnímu zodpovězení a zprávy o korupci, eh, která byla diskutována eh, na plenárním zasedání. A sice, co se stalo s druhou zprávou o korupci a co komise dělá. Já mám pocit, že odpověď, kterou komise poskytla, je hluboce pod jakýmkoliv odpovědným přístupem, protože oni odpovídají, že to je nyní věci evropského semestru a ve zprávě e, pro jedno, o jednotlivých zemích. Otázkou ale je, proč druhá zpráva nikdy nebyla předložena a proč komise Eh, na začátku rozhodla, že nesplní svou povinnost v důsledku, tedy svou povinnost, která vzešla mm, z jejího rozhodnutí, že tedy tyto zprávy bude předkládat, protože je zjevné, že je zapotřebí otázku korupce velmi důkladně eh, prošetřit. Definice užitá komisí je ta širší, to znamená jakékoliv zneužití moci k osobnímu užitku a my zde e, jsme svědky nejrůznějšího typu takovéhoto zneužití a musí tedy dojít e, k hlubokému šetření každé dva roky, e, včetně identifikace zdrojů, faktorů vedoucích k takovémuto zneužití a v skutku komisař neodpověděl, pouze citoval něco z nějaké stránky. Takže 11. července pokud se nemýlím, budeme mít příležitost s komisařem Oettingerem o těchto věcech diskutovat a věřím, že by to mělo být využito eh, k tomu poukázat na to, že komise selhává v plnění velmi základní funkce, kterou má. Nechci tady pronášet projev o důsledcích, které to bude mít v materiálních, politických a širších morálních ohledech. Zůstanu tedy u toho, co jsem řekl, ale byl bych rád, kdybyste odpověděli na to, co jsem tedy naznačil. Ja, danke. Děkuji. Já eh, Myslím, že jsme včera ráno měli workshop s kolegyněmi Kiniči a Piterou mm, a to bylo také zajímavé. Jeden eh, z účastníků řekl, že tato komise v tématu korupce toho učinilo, učinila méně než eh, předchozí komise, to je i můj dojem a domnívám se, že musíme ty síly eh, spojit. To je dobře, protože v příštím roce budeme volit novou komisi a to je dobře, protože nejpozději do té doby musíme Eh, rozhodnout o tedy kandidátovi na novém předsedovi a musíme také stanovit, že každé dva roky musí být takováto zpráva předkládána a musí přislíbit, že takováto zpráva bude předkládána. Je to důležité. Mám eh, také na tom velký zájem. Včera jsme jasně slyšeli výpověď všech odborníků na potírání podvodu, že evropský semestr k tomu vůbec není vhodný se vůbec tímto tématem zabývat, eh, zvláště eh, když to je vždy eh, vlastně pouze v obecných, v obecné rovině. A včera se hovořilo o kvalitě orgánů členských států. Jsou to samozřejmě orgány, které si zaslouží i určité ocenění. A tom mm, tady panuje i zhoda ve výboru. Otázkou je ale, jak mm, to dělat. Nařízení o OLAFu eh, není místo, kde bychom něco takového měli požadovat, ale můžeme se o to pokusit. Pak může komise podat prohlášení že tak učiní, protože my se toho nezřekneme, ale nařízení o OLAFu je ta delší cesta po mém soudu a paní kolegyně Dlabajová eh, eh, vlastně to sdílí, pokud je o to načasování, takže jde tady o to, eh, abychom tento požadavek vznesli při volbě příštího předsedy komise a uvidíte, bude to velmi efektivní nástroj a už nyní se o tom na komisi šíří zvěsti, že k tomu dojde a bude je, nebo respektive bylo by hezké, kdyby ustoupili hned, protože toho lze skutečně dosáhnout a myslím, že je důležité, abychom toho dosáhli. Poslední zpráva byla předložena během volebního boje v Evropě, to také není nutné, ale v tomto výboru jsme se pak tím zabývali, nevím, jestli si vzpomínáte hned na počátku, skutečně jsme se tím zabývali, ale myslím si, že by bylo dobře, i Líbe výbor se tím zabýval ostatně a myslím, že způsob, jakým jsme se tím zabývali, vedl, vedl k tomu, že to pak bylo pozastaveno předkládání těch zpráv, takže to také není přijatelné. Musíme naléhat na to, aby to opět bylo předkládáno. Paní kolegyně Sender má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych se omluvila za to spoždění, protože doprava byla velice špatná, velká zacpa, jak jste řekla. Včera jsme se účastnili slyšení a ukázali jsme to stejným způsobem jako v plánu V plénu, pardon. A souhlasím v tom, že bychom neměli ustupovat, ale zůstat při tom, co byl kompromis, který byl součástí zcela zásadního balíčku. A tomu já připisuji stejný význam, jako e, výroční zprávy o lidských právách v Evropské unii i mimo Evropskou unii, e, e, čili včetně by to mělo sloužit k tomu, aby zpráva mě umožnila stejný přístup jak venku, tak uvnitř. Kromě toho se musíme uvědomit, že když hovoříme o korupci, Korupce se týká mnoha věcí, protože velice často vidíme v jednotlivým sektorem korupci a eh, Uvědomme si například Dieselgate, to taky souvisí s korupcí a eh, prostě to zastaví na dlouhou dobu eh, jednotlivé země Evropu, ale i jiné země Eh, které prostě, do kterých se vyváží automobily, nebo to také ohrožují zdraví občanů. Eh, to znamená, že musíme vidět celou tu kazuistiku. Já tedy mám zájem na tom, abychom měli tuto zprávu, abychom ji zrevidovali, včetně zahrnutí těch moderních typů korupce eh, a policie se tomu věnuje. Já bych nehovořila špatně o začlenění do doporučení Evropského semestru také eh, relativní doporučení. Chci jenom říci, že to je nedostatečné. To znamená, doporučení v Evropském semestru mohou být jaksi dodatečným prvkem, který může být užitečný za předpokladu, že eh, vlastně také řídí určitým eh, nebo dává směr radě a členské státě, což vůbec není špatné jim jak si nastavit zrcadlo. Ale Eh, bylo by důležité získat tuto zprávu. A co se týče OLAFu, no jednou věc je revize nařízení, chápu ho, eh, v rámci zahájení EPI a proto se domnívám, že tady bychom měli být obezřetně opatrní v tom, aby využití revize nařízení OLAFu nebyla využívána pro celou řadu dalších věcí, které by prostě mátly veřejnost eh, v souvislosti s, trest, s evropským trestním právem a s EPem. Souhlasím s tím, že to může být daleko šířeji pojato. Musíme si ovědomit tu politickou odpovědnost, kterou máme která bude významná zejména pro příští rok, když budeme připravovat volební kampaň, tak samozřejmě s touto komisí, která odchází a v udělení absolutoria to můžeme také identifikovat, ale pro příští komise bude naprosto jasné, že eh, vyžadujeme eh, modus operandi úplně jiný, protože bude zcela zásadní. Naprosto podporuji tuto možnost, aniž by se opustilo téma evropského semestru, protože i to může být určitým nástrojem jaksi doplňujícím, ale především chci tu zprávu, takže naprosto podporuji váš přístup ke zprávě. Využívání eh, modifikace nařízení o OLAFu nevím, zda je nejpříhodnějším místem, ale to uvidíme v rámci toho, jak bude vypadat ten dokument, ke kterému budeme předkládat pozměňovací návrhy. Já herzlichen Dank. Děkuji. My jsme to měli na programu jednání proto, abychom ještě prodiskutovali toto téma prezentaci komisaře Ettingera. To byl tedy ten eh, záměr. A tím jsme dokončili práce na tomto bodu programu. Chci vám jenom ještě sdělit, že komise jmenovala včera nového generálního ředitele OLAFu, který do úřadu nastoupí 1. srpna. Je eh, to tak čerstvá informace, že se ještě neobjevila v tisku. A nyní se dostáváme k bodu 10. Máme tady zvláštní zprávu, ke které jsme již měli prezentaci, pokud jde o zvláštní zprávu o volném pohybu pracovníků. A já tady vítám tedy zástupce Eh, bonjour, madame le président. Merci. Dobrý den, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, členové komise pro kontrolu rozpočtu, dámy a pánové, v roce 2018 eh, Evropská unie slavila páté výročí eh, reglementace volného pohybu pracovníků, což implikuje také zákaz souboru všech členských států k diskriminaci na rozlišování a zákaz rozlišování národnosti a dalších věcí pro poskytování zaměstnání. 1,3 miliony obyvatel Evropské unie byli rezidenti jednoho státu a pohybovali se do jiného členského státu. Toto číslo reprezentuje 3,7 celkové populace Evropské unie, těch, kteří mají tedy pracovní věk. A e, co se týče volného pobytu pracovníků, máme tady 1,1 milionu, kteří měnili členský stát v roce 2014. 1,3 miliony osoby překračují každý den hranice, aby pracovali v členském státě, který je jiný než jejich rezidenční stát. V čem souvisí naší práce, ne, v čem spočívala práce v té, na této zprávě. A v této zprávě o mobilitě pracovníků jsme hodnotili takovým způsobem, jak komise mohla zaručit volný pohyb pracovníků a abychom hodnotili akce Evropské unie v souvislosti s umožněním a této mobility. V říjnu 2016 až do července 2017 jsme analyzovali nástroje, které poskytla Komise pro podporu pracovníků, eh, kteří se chtějí usadit v jiném členském státě, tak aby efektivita eh, ze z Evropského sociálního fondu, výdajů z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro strukturální investice mohly podpořit tento volný pohyb od roku 2014 až do roku 2020. Rovněž jsme se věnovali, hovořili jsme s vnitrostátními organizacemi Lucembursko, Polsko, Rumunsko a Spojené království a diskutovali a analyzovali jsme 23 projektů přeshraničních projektů, které byly financovány prostřednictvím Eurosu. Tlumočníci se opět omlouvají, opět nemají podklady a dělají, co mohou. V roce 2015 a 2016 jsme zahrnuli další aspekty. Realizovali jsme také anketu týkající se fungování eh, v sítě Eurost. A potom jsme završili analýzu, která byla zveřejněna na portálu Eurostu týkající se mobility pracovníků. co jsme konstatovali. Komise poskytla ty nezbytné nástroje jako Eurest pro zaručení mobility pracovníků a vnitrostátní orgány umožňovaly informovanost občanů, buď těch, kteří chtějí eh, pracovat v jiném státě, anebo pro ty, kteří do nich přicházejí. Komise disponuje nedostatečnými informacemi o způsobu, jakým způsobem je naplňována mobilita pracovníků v praxi. Pracovníci musí být informováni o svých právech a musí mít možnost obrátit se proti veškeré diskriminaci, proti svobodě volného pohybu. A v případě toho tady máme systém komise, se snažila, aby na vnitrostátní úrovni os, o, o, oslovit ty vnitrostátní orgány, které ještě nesplňovaly svoje úlohy v této oblasti. A snažili jsme se identifikovat překážky, které vedou poruš, k porušování občanů. Protože ty státy, které to nečiní, eh, se vystavují podezření, že nepodporují dostatečně svobodu pracovníků k volnému pohybu. Eh, tyto překážky musí být prošetřovány a řešeny. V roce 2014 jsme vedli různé ankety a to ukazuje, že zhruba 2,9 milionů občanů Evropské unie si přáli instalovat se v jiném členském státě v roce 2015 a 2 miliony z nich to mohli učinit slabiny v, v koncipování akcí financovaných Evropskou unii pro usnadnění mobility pracovníků. V rámci období programování 2014 až 2020 členské státy mohly z Evropského sociálního fondu pro své aktivity relativní podpořit mobilitu pracovníků v Evropské unii Stejně tak jako pro realizaci programů eh, lokálních a regionálních vnitrostátních i přeshraničních v roce 2013 a 2014 v okamžiku schválení operačního programu relevantního z Evropského sociálního fondu Komise nekontrolovala, jakým způsobem členské státy prosazovaly toto propagování akcí mobility pracovníků a my tudíž nevíme, jakým způsobem prostě se obraceli na Evropský sociální fond zásadním způsobem financování pro podporu mobility pracovníků a přispívání k tomu je program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace řízený komisí. My jsme také přeskoumali 23 eh, přeshraničních projektů Eurestu podpořeny evropský EFSI. A konstatovali jsme, že málo projektů měli nějakou definici nebo nepřispěli k dobrému výsledku. Například část žadat, aby tedy alespoň část žadatelů byla, mohla nalézt práci. Kromě toho projekty vykazovaly také nedostatečny, eh, nedostatečnosti, které nepřinesly dostatečné výsledky, které program na začátku sliboval. Zpráva Eurosto o mobilitě zaměstnanou mobility pracovníků eh, byla podporována, ale tvoří to dobrou součást eh, v případě dobré spolupráce s členskými státy. Nemohli byste zpomalit řečníka, prosím pěkně? Analýza ukázala, že bylo nezbytné také školit pracovníky, kteří žádali o zaměstnanost, protože jsme tady viděli nedostatečné zohlednění jejich příslušných kvalifikací. Komise realizovala v roce 2016 další program, který podporoval žadatele o zaměstnanost e, tím, že tyto žadatele o zaměstnání, mm, e, tyto žadatele měli podporu od poradců Eurestu. Formulovali jsme e, doporučení v naší zprávě podívat se na stupeň užitečnosti nástrojů, které mají usnadnit mobilitu pracovníků, aby se odstranila diskriminace. Zlepšit využívání, eh, lepší využívání zaměstnanosti pracovníků. No, už... No to nejsou tlumočníci, kteří mají problém, když nemají podklady. Promiňte, omlouvá se řečník. Bylo třeba zlepši, je třeba zlepšit koncepci mechanismu financování Evropské unii v, eh, pro umožnění mobility pracovníků, aby se zabezpečila jejich komplementarita a aby se zlepšila možnost tohoto využívání. Je třeba sledovat efektivitu Eurestu a také čerpání z EFSI, zejména v oblasti přemístování pracovníků. A také je třeba zlepšit portál Eurostu, abychom měli dostatečné údaje. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Merci beaucoup. Děkuji. Takže dávám slovo panu Pirinskému. Děkuji. Paní předsedkyně, Samozřejmě chci poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu. Paní předsedkyně, já bych eh, navrhoval, aby kolegové skutečně prostudovali tuto zprávu. Týká se naprosto zásadního aspektu volného pohybu pracovníků, což je velice důležité pro celkové fungování Evropské unie, má-li to být unie, a také proto, v jakém okamžiku se tato zpráva objevuje. Objevuje se totiž v okamžiku, kdy tento typ problému bude předmětem velice intenzivní diskuze na půdě jednotlivých vlád, také během přípravy víceletého finančního rámce při debatách k jednotlivým nařízením, k nové podobě Evropského sociálního fondu, protože, jak víte, padl návrh na jeho reorganizaci, a také v rámci velice důležitých programů toho, jak inovovat zaměstnanost a trh práce. Pak tu máme také horizontální aktivity, často s přeshraničním přesahem. Takže doporučení, která navrhuji v této části dokum, pracovního dokumentu, já tady je nechci citovat, ta zpráva vám byla již odprezentována, ale apeluji na vás, abyste věnovali pozornost těm nedostatkům, které účetní dvůr také zmiňuje. Jde především o takové dva hlavní trendy, jak Komise může usnadnit hledání práce a zabránit diskriminaci a za druhé, jak lépe vynakládat prostředky, které jsou k dispozici pro tuto oblast. Pokud jde o první část, účetní tvůr schrnuje, že komise nemá dostatečná data k tomu, aby mohla činit skutečně kvalifikované závěry. Má sice k dispozici určité nástroje, vyvíjí určité snahy, vznikají určité zprávy, které možná eh, jsou užitečné pro uživatele jednotlivých portálů, ale chybí přehled o eh, celkovém přínosu. A to je něco, co by se komise měla prioritně věnovat. a přijít s nějakým opatřením. Za druhé, diskriminace přetrvává. Diskriminace na základě státní příslušnosti. A to nelze podcenit. Je to závažný fenomén. My předpokládáme, že pohyb pracovníků bude svobodný a bez omezení, ale Trh práce v Evropě přitom trpí přílišnou fragmentací a také celou řadou přestupků proti principu volného pohybu pracovníků. Je třeba si uvědomit e, závažnost tohoto problému. Je to skutečně velmi závažný problém a komise by měla být schopná poukázat přesně na důvody tohoto jevu a přijít s nějakými opatřeními. Pak jsou tu další dva nebo tři hlavní závěry, tedy odvodnění toho, proč je obtížné zajistit volný pohyb pracovníků. Souvisí to eh, s nemožností přenosu práv sociálního zabezpečení, chybí vzájemné uznávání profesní kvalifikace a diplomů. Pak jsou tu také normativní záležitosti, kterými třeba se jmenovat. Ale tím vlastně ten výčet nekončí. protože existuje celá řada důvodů, proč nemáme skutečnou svobodnou mobilitu. Každý rok by se zhruba 3 miliony lidí eh, rádi přestěhovali za prací, ale jenom jeden milion to skutečně dokáže. Takže je třeba něco udělat s tím, aby situace odpovídala skutečným potřebám a přáním. Pokud jde o fondy, tedy ten Evropský sociální fond a Fond pro zaměstnanost a společenskou inovaci, pokud vím, tak tedy v rámci těchto programů probíhají určité aktivity na národní i nadnárodní úrovni, ale v podstatě tedy jejich přínos není jasný. a je těžké měřit konečnou efektivitu eh, vynaložených prostředků. Já bych rád upozornil, na jednu věc. My se snažíme zjistit, jak vlastně se co nejlépe vyrovnat s touto celou řadou problémů. A já bych rád tady odkázal na konkrétní číslo na straně 14 této zprávy, která se týká toho, kdo je vlastně zodpovědný za chybějící mobilitu. Je tam tedy zobrazena zodpovědnost komise, členských států a sdílená zodpovědnost. A každý tedy vlastně z těchto, tato, těchto čárek na grafu poukazuje na oblast, ve které je třeba jednat. Myslím si, že zpráva komise nebo je víceméně, k této věci je víceméně pozitivní, ale je tu jedno doporučení, které považuji za spochybnitelné. V reakci na doporučení našeho stanoviska komise říká, že ze statistik vyplývá, eh, že tedy dostat, současné, současné nástroje jsou dostatečně využívány, zvláště pokud jde o program mobility v rámci EURES. To je podle mého názoru příliš optimistické prohlášení a nevidíme tedy ani žádné skutečně zásadní dopady v praxi. Komise také říká, že existuje několik kanálů, eh, prostřednictvím kterých je možné získávat informace o mobilitě pracovníků. Komise říká, že by bylo užitečné, kdyby tyto informace bylo možné získávat na jednom místě, což je také vlastně jádro jejího návrhu. A tady je na parlamentu, aby uvážil, co ten tedy evropský orgán trhu práce a my eh, od něj čekáme hodně a každý čeká asi něco trochu jiného nebo si představuje trochu jinak náplň práce, by měl dělat. Takže když se vrátím zpátky k tomu číslu, na straně 14 ukazuje se, že je to zodpovědnost komise protože komise bude schvalovat operační programy na příští programovací období a může tedy přispět k tomu, aby jejich obsah odpovídal potřebám členských států, aby podporoval mobilitu pracovníků, umožnil volný pohyb, který je již legislativně upraven a odstranil všechny překážky, které v Evropské unii existují, pokud jde o volný pohyb pracovníků. Toto nařízení představuje tedy další krok daným směrem a já apeluji na kolegy, aby se pozorně podívali na to, jak jsou problémy formulovány a jak jsou formulovány zodpovědnosti za ně. Ovšem zásadní termín tedy je sdílená zodpovědnost. Jsem přesvědčen, paní předsedkyně, že tento, toto stanovisko může být užitečným podkladem pro celou řadu diskuzí a doporučení, se kterými bude možné dále pracovat. A myslím si, že Evropský účetní dvůr tady odvedl velice užitečný a důkladný kus práce. A komise tedy ve své reakci prokazuje, že se skutečně zabývá, že jde k jádru věci, k jádru problému. Takže je to velmi dobrá zpráva, děkuji. Ano, srdečně děkuji a nyní má slovo pan kolega Sala Franka. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval za práci našeho zpravodaje, pana Pirinského, týkající se této specifické zprávy představené EUD. Volný pohyb pracovníků je základním pilířem jednotného trhu. A e, tak jak konstatuje EUD, zda tímto vůbec není konzolidováno. Jsou tady nesrovnatelnosti, jak to ta zpráva ukazuje a proto máme uvnitř Evropské unie nutnost hledat cesty, jak umožnit naplňování naprosté této zásady. Proto Komise musí vyvinout úsilí, co se týče informovanosti eh, pracovníků, aby se usnadnilo prosazování tohoto principu a proto nejrůznější finanční nástroje jako Evropský sociální fond a další eh, eh, znamenají dobrý nástroj. Domnívám se, paní předsedkyně, že bychom měli využívat, tak jak to už ukazuje dokument pana Pirinského, nové, měli bychom poukazovat na nové technologie, které abychom mohli se snažit plně dodržovat operativnost platnost tohoto této zásady a také, aby došlo k vzájemnému uznávání vysokoškolských diplomů a kvalifikací. Zpráva ukazuje, že je třeba pracovat jak na úrovni komise a členských států a proto chápu, že tento dokument je vynikajícím základem pro zabývání se konzolidováním této zásady Vlastně už jsme slavili 50 let od zahájení eh, eh, tohoto společného projektu a je třeba, abychom umožnili našim občanům využívat tyto možnosti, aby zlepšili třeba eh, své mm, životní podmínky a budeme pozitivně spolupracovat s paním zpravodajem mm, na základě také speciální, specifické zprávy EUD. Paní kolegyně Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se, že v posledních dnech nedělám nic jiného, než eh, hovořím o volném pohybu eh, pracovníků a také služeb, což je další ze svobod eh, EU. A právě nyní Víte, se snažím sledovat zasedání EPSCO, kde se hovoří o balíčku mobility a vysílání pracovníků. To je tedy druhý krok a e, zvu účetní dvůr, aby se v rámci druhé zprávy e, zaměřili právě na mobility, mobilitu služeb. To bude stěžení. Děkuji, pane Pirinsky, děkuji účetnímu dvoru za tento pracovní dokument. Myslím, že na tom můžeme pracovat jak e, u nás, tak ve výboru eh, pro rozpočtovou kontrolu, ale i jinde, musíme skutečně zvýšit využití eh, nástrojů. Před dvěma dny jsem byla v Praze na Evropském summitu a eh, tam se hovořilo také o pracovní mobilitě a bylo zajímavé vidět, kolik nástrojů máme, ale nevždy je používáme efektivně, takže by bylo nutno se zaměřit na jejich lepší používání v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Jedna věc jsou finanční eh, zdroje a dost, protože mají také podpořit eh, mobilitu studentů mm, a také mm, mobilitu výzkumníků, výzkumných pracovníků. To je také součást mobility pracovníků podniků. A my musíme lidé motivovat, musíme je učit pohybovat se napříč EU. Když e, je budeme učit e, pohybovat se nejenom za účelem e, zábavy, tak, ale také znalosti a práce, tak zvýšíme tyto znalosti. Hovořilo se zde o portálu EURES. Není to tedy EURES, ale EURES já jsem byla eh, stínová zpravodajka k tomuto materiálu. Snažíme se mm, eh, dělat, co můžeme v tomto výboru, aby ten portál byl lepší. A mm, co považuji za velký úspěch mm, za svou skupinu, dosáhlo se, že jsme do toho zapracovali i eh, učňovské, učňovské praktické programy a také eh, eh, vlastně odborné školy. Musíme ale zvýšit viditelnost tohoto portálu, protože eh, v mnoha členských státech se o tomto portálu ani neví. Takže věřte mi, je velmi užitečné, že se díváme na volný pohyb pracovníků i z hlediska výboru rozpočtové kontroly, protože pouze když propojíme strategie, vizi, politiku a účinnost využívání fondu, můžeme dosáhnout dosáhnout něčeho lepšího. Takže děkujeme, pane Pirinský, a eh, ještě jednou doporučuji kolegům, aby to velmi bedlivě sledovali, protože eh, v tomto parlamentu ještě budeme hodně debatovat na toto téma. Budeme mít v červenci důležité hlasování o eh, svobodě služeb, ano, ale to je těsně propojené, takže musíme skutečně tomu věnovat velkou pozornost. Děkuji vám. Pan kolega Ashworth, prosím. Thank you very much. Děkuji. Byla to opravdu zajímavá a hodnotná zpráva, protože eh, popisuje nedostatečný výkon. Ta čísla jsou neskutečně nízká. 1% populace využijete nabídky ročně. Možná je to ale v reálu eh, složitější, když se zeptáte, kam se to 1% chce stěhovat, nebude to rovnoměrně eh, po celé Evropské unii, to asi ne. A to znamená, že z některých oblastí jsou odčerpávány určité kvalifikace což poskozuje hospodářství. Ale když tedy srovnám tu argumentaci, která je ve zprávě, s politickou debatou, která probíhá u nás doma, připadá mi to celé úplně nafouknuté. Vzniká dojem, jako by šlo o velký problém. Jak může být jedno procento populace velký problém? To mně přijde zvláštní. A také v tom stanovisku není uvedeno, jak by měla vypadat ideální situace. Například srovnání s jinou ekonomikou, s USA, kde dochází k volnému pohybu pracovníků. Čili tedy poskytujete nedostatečné informace o výkonu, který není ideální a zároveň jste vzbudili moji zvědavost, rád bych viděl víc. Ano, to byla důležitá připomínka. Já se také myslím, že ta eh, zpráva mohla jít hlouběji. A navíc tedy po 50 letech pořád tedy nejsme dál. To je také zajímavý aspekt. Nyní tedy dávám slovo panu Kerstmakerovi z příslušného direktorátu Evropské komise. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, volný pohyb pracovníků je naprosto zásadní princip. Já se pamatuju, když mě bylo 14, první věc, kterou jsem objevil, pokud jde o evropskou integraci, byl právě volný pohyb, volný pohyb lidí. A je třeba také zohlednit důležitost těchto principů my opravdu váž, tedy vítáme tuto zvláštní zprávu Evropského účetního dvora a, a práce pana Pirinského. Pokud jde o zprávu účetního dvora, my jsme akceptovali všechna doporučení. Hodně už v této oblasti bylo uděláno, hodně ještě je možné udělat, ať už na úrovni legislativy, jednotlivých politik a také financování. Víte, že Junkrova komise téma volného pohybu pracovníků a práce velmi vážně, proto tedy také intenzifikovala práci na, směr, na novelizaci směrnice o vysílání pracovníků, vzájemného uznávání nároků sociálního zabezpečení, tedy a také eh, k návrhu o přenositelnosti eh, penzijních nároků. To všechno by mělo významně posílit eh, volný pohyb pracovníků, chránit jejich práva, bránit sociálnímu dumpingu a vybavit národní orgány eh, nástroji, které jim umožní účinně popírat jakékoliv, potírat jakékoliv podvody v této oblasti. Pokud jde o doporučení Evropského účetního dvora v této zprávě, máme v přípravě hned několik projektů, které budou řešit některé obavy, které tu byly vyjádřeny, například tedy to založení Evropského úřadu práce, další práce na implementaci nařízení EURES a také tedy naše opatření v rámci víceletého finančního rámce. Nový Evropský úřad práce je agentura, která by přesně mohla vyřešit celou řadu těch problémů, na které tady upozorňujete, tím, že umožní přístup k relevantním informacím o pracovních podmínkách, příležitostech pro zaměstnání a také právech, eh, sociálních právech spojených s daným pracovním místem. Pokud jde o diskriminaci, skutečnost, že bychom měli zajít lepš, tedy lépe využívat informací, jak to bylo řečeno, tento Evropský orgán práce by právě měl přispět k lepší spolupráci mezi jednotlivými úřady a k lepšímu sdílení relevantních dat, tak abychom lépe pochopili případy diskriminace a mohli je lépe řešit. Pokud jde o EURES, nařízení z roku 2016 je plně implementováno nám šlo především o eh, co největší transparentnost informací o volných pracovních místech. Všechna informace o těchto pracovních místech eh, jsou k dispozici na portálu Euros, Eures, který, je, který ročně navštíví 40 milionů návštěvníků, což je, myslím, docela úspěch. Je to jeden ze tří nejnavštěvovanějších portálů. A pokud jde o měření výkonu EURES a jde nám o lepší monitoring tak, abychom měli aktuální zpráva o obsazenosti určitých pracovních míst. A konečně víceletý finanční rámec. My právě pracujeme na důležité přípravě dalšího finančního rámce. Máme také návrh na řízení k SF+, kde pracovní mobilita bude nedílnou součástí tohoto opatření. V rámci víceletého finančního rámce budou tedy na to vyčleněny potřebné prostředky my opravdu hodláme tedy eh, řádně financovat problematiku pracovní mobility, takže opravdu tedy všechno vlastně přichází v správný okamžik. Děkuji. Chcete ještě něco dovysvětlit? Děkuji. Chtěl jsem jen ještě doprecizovat, že jsme neprováděli odhad dopadu Brexitu. A do budoucna souhlasím s panem Pirinským v tom, že je třeba zajistit volný pohyb pracujících, diskriminace podle národnosti tedy pořád ještě funguje, funguje také fragmentace trhu. Poté, co zahájí práce ten Evropský úřad práce a bude mít možnost schromažďovat informace, bude mít k těmto informacím přístup i komise. Je především důležité, aby tedy trh práce fungoval pro mladé lidi. Já vám děkuji tedy za to, že jsem měl příležitost odprezentovat tuto zprávu. A měl jsem možnost vystoupit také na výboru pro zaměstnanost. Ano, děkuji. Já mám velmi stručnou otázku na komisi jsem v častém spojení s eh, mou místní poradnou EURES v Cáchách. Máme dobře funkční síť s pracovními zprostředkovateli v Belgii a Nizozemí, ale co mi je hlášeno z těchto zemí je to, že eh, mnohé postupy nezapadají do statistického schématu, což může být také důvodem, že Eh, kvota úspěšnosti není tak vysoká, jak bychom si to přáli a že mnohé je odvislé od osobního kontaktu poradců mezi sebou, že se tedy znají, že v určitých případech je nutno sáhnout po telefonu, než se podívat do eh, eh, databáze a tam věci zjistit. Vidíte i v tom důvod pro neúspěšnost a e, jak hodnotíte šance, že bychom i zde mohli do budoucna něco změnit? To je moje otázka. Prosím. Děkuji, to je skutečně výzvou. A jeden z problémů například spočívá e, v tom, že je e, obtížné odhadnout přesný počet eh, kontaktů eh, mezi nezaměstnaným a zprostředkovatelem. Ehm, doufáme, že zřízením LRu eh, budeme mít lepší síť k řešení těchto otázek. Takže bylo potvrzeno, že existuje problém. Dobře, že to víme. Pan Pirinský na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří eh, promluvili i komisi, protože myslím, že zdůraznili eh, významné aspekty problému, které bychom si měli vzít sebou a eh, zapracovat na nich. Jedno objasnění, dovolíte-li, to souvisí s připomínkou pana Ashworth v pracovním dokumentu jsem se nesnažil zasahovat do problémů, které jsou vně rozsahu působnosti zprávy, kde se zkoumá, co komise lidem, a, aby se vyhnuli diskriminaci a, aby, a jak se fondy eh, FC a SF využívají. A současně se domnívám, že si uvědomujeme, že celý soubor problémů souvisejících s pohybem pracovníků v Evropské unii má mnoho aspektů daleko nad rámec této zprávy, protože za prvé je zde otázka, jestli ten, tento pohyb je dobrovolný, anebo jestli je vynucený v určitém smyslu pro nedostatek eh, pracovních míst doma. To znamená, je to upřednostněný způsob hledání práce anebo vynucený způsob hledání práce. A pak Jestli je to vynucené, tak pak je otázkou, jak je to spravedlivé. Jestliže se lidé pohybují nebo tedy um, cestují, protože nemají jinou možnost, pak spadají do různých druhů systémů, které se týkají například nedeklarované práce nebo závažných forem porušování práv eh, pracovníků. Eh, ve výboru pro zaměstnanost například zkoumáme dokument, který se zabývá závažnými formami vykořišťování a opět eh, může to být i otázkou geografické distribuce takovýchto případů, co se děje v eh, domovské zemi, odkud se ti lidé vlastně, odkud ti lidé odcházejí a tak dále a podobně. To jsou určitě otázky, které vyvstávají, když člověk začíná přemýšlet o eh, tomto tématu. Ale určitě už jdou nad rámec této konkrétní zprávy ještě dva další nedostatky, které souvisejí s tím, co nám řekla komise o probíhajících nebo připravovaných reformách. Úřady práce se vnímají jako orgány, které se obsahují různé struktury, funkční struktury, například EURES a platformu pro deklarovanou práci. A tady bychom měli být velmi Eh, ostražití, jak to učinit, abychom nepřišli o důležité eh, výmoženosti, kterých jsme již dosáhli. Zejména mám na mysli platformu pro nedeklarovanou práci, protože to by jednoznačně mohlo profitovat eh, z, z toho, že je to součástí sítě. Ale už tedy to vydalo celou řadu eh, informací, eh, zjištění, o kterých, z kterých můžeme těž, těžit. A pokud je o statistiku, v této chvíli probíhá trialog, je v konečné fázi a velmi zásadní reforma pěti průzkumů o sociální statistice, osobách a domácnostech a součástí toho je průzkum pracovních sil a součástí debaty je také, jak zajistit dostatečnou flexibilitu, aby do budoucna například služby zaměstnanosti mohou zajistit, že v průzkumu bude položeno dostatek otázek, které pak umožní dostatečné zmapování situace. A to potom na roky předem předurčí, e, jaká data budeme mít k dispozici a e, e, jak dobře budeme znát situaci a jak budeme potom moci pomocí Eurostatu eh, s eh, odhadem a se statistikami. Děkuji. Děkuji, myslím si, že toto téma eh, bude na stole ještě často. Děkuji také komisi, děkuji zástupci účetního dvora. Tím jsme skončili tento bod programu a přicházíme k bodu 11. A tím je zpráva o naší, na našich misích do Řecka, Slovenska, Lotyšska a Litvy. A já dám tedy slovo příslušným zpravodajům, kteří vedli jednotlivé mise. Začnu Řeckem, musím říci, že v Řecku tradičně sledujeme nebo kontrolujeme 181 priorit, které vyplývají z programu Tato mise tentokrát tedy navazovala na předchozí mise, tedy vlastně ty mise vzájemně navazují. A my jsme tady opakovaně navštívili některé projekty, abychom viděli, abychom mohli vést diskuzi na místě, což bylo velice užitečné, protože jsme přímě na místě mohli vést velmi intenzivní diskuze, i protože už jsme vlastně tedy s tou situací byli obeznámeni z minula. A viděli jsme také, k jakým problémům vedly eh, změny na úrovni eh, vlády, to, je určité eh, rozhodnutí, typy rozhodnutí byly centralizovány, což vede ke zdržení zvlášť tedy proto, že některá rozhodnutí jsou vládou opakovaně odkládána. Také jsme vyhodnotili eh, stabilitu situace v Řecku. To pro nás bylo velice důležité, protože ty eh, projekty, které se nepodařilo dokončit z předchozího eh, finančního období, tedy do roku 2013 a běžely do roku 2015, nabírali tedy další spoždění, to je taková typické řecké specifikum. Nicméně některé ty projekty dopadly dobře, jiné jsou již uzavřené, my jsme, měli, my jsme byli svědky velkého úspěchu, pokud jde o vývoj v oblasti katastru nemovitostí v Řecku, který by měl být digitalizován. A Eh, také bude tedy eh, centralizován eh, rejstřík všech nájemníků, takže už nebudou tedy 118-letí nájemníci, kteří stále pobírají podporu a podobně. To znamená, že Řecko je na cestě stát se moderním státem a to je, myslím, dobrá zpráva. Tyto projekty byly projektovány v celkovém objemu skoro 40 milionů euro z evropských peněz. A my jsme tedy vlastně chtěli eh, na ten projekt toho rejstříku bylo věnováno skoro 20 milionů a my jsme chtěli tedy na místě zkontrolovat, zdali ten eh, výsledek je přínosný. Navštívili jsme také parlament a ověřili jsme si, že tedy Eh, pokud jde o rejstřík, eh, jsou data ukládána a chráněna řádným způsobem. Existují tedy úspěšné projekty, pokud jde o digitalizaci katastru, pln eh, všech vlastně ploch v Řecku v roce 2015 což vlastně byla dokončena digitalizace údajů k městským oblastem. Pokračovalo se s digitalizací údajů o venkově a my jsme viděli, že tady práce na projektu běží, nicméně určitá rizika přetrvávají, protože došlo ke změně struktury katastrálního úřadu To znamená, že plošně vlastně zanikla pracovní místa v té staré verzi úřadu a, a byla vypsána nová specifikace. Znamená to, že pracovníci se vlastně znovu musí ucházet o práci a to také vede ke spoždění. A s tím je třeba počítat. Také jsme se zabývali stavbou dálnic a silnic v roce 2000 15 jsme viděli tady to, že ta dálnice již stojí, ale vlastně není možné na ní vět nebo z ní sjet. A i tento projekt tedy pokročil. My jsme nebyli možno, měli, měli možnost navštívit tady přímo v terénu tento projekt, jenom jsme si vyslechli v Aténách prezentaci, včetně fotografií a slajdů a tam jsme tedy viděli, že dochází k pokroku. krize v Řecku byla velmi těžká, o tom nikdo nepochybuje. Na druhou stranu na tom Řecko bylo lépe než i jiné krizí postižené státy, protože obdrželo téměř 100% výši financování. A pokud jde o problematiku decentralizace, decentralizace procesů rozhodování, na to budeme eh, dbát i nadále, to také říkáme v našich doporučeních, tam říkáme, že vlastně nejsme úplně spokojeni. Dalším problémem eh, je problematika archeologického průzkumu prováděného na, starý, je prováděn na eh, staveništích. Tady je třeba, aby celý proces byl urychlen, ale to není úplně jednoduché, protože si to vyžádá změny ústavního práva, nicméně i tady eh, jsme se tedy eh, snažili o to, abychom prosadili pokrok v této věci. A já tedy jsem se účastnila také mise Fáre do Řecka v pondělí a v úterý jméne tohoto, jménem tohoto výboru. Tam jsme se zabývali především o projekty, které se ještě nepodařilo dokončit. Nicméně obecně se dá říct, že to monitorování a řízení projektů bylo víceméně úspěšné. Je to i tím, že jsme vyvíjeli tlak, protože chceme, aby Řecko bylo příkladem úspěchu. Opět jsme se zabývali tedy problematikou toho jezera Kala, což je tedy projekt, na, kterém Evrop, na který Evropská unie vy, vynaložila více než 100 milionů euro ve snaze zachovat biotop kolem tohoto jezera a zároveň z jezera udělat rezervoár pitné vody. A tento projekt se dlouhá léta tahnul, nyní se ho podařilo úspěšně uzavřít a já to považuji za obrovský úspěch, zvláště důležitý pro oblast eh, středního Řecka. A my jsme tedy také na místě byli svědky toho, že i příroda v této oblasti se uzdravuje. Takže já si myslím, že můžeme říci, že tady všechno je víceméně v pořádku a máme tu dnes zástupce příslušného direktorátu komise, pro tedy direktorátu pro rozvoj venkova, také direktorátu pro interní záležitosti. A já bych od nich ráda slyšela, jaké jsou další plánované kroky. My jsme navštívili také ostrov Lesbos, uprchlický tábor, tedy dva uprchlické tábory na tomto ostrově, tedy ten jeden ten obrovský a, a takový druhý menší, který je takovou zajímavou alternativou a hovořili jsme s řeckými úřady o problematice uprchlíků, jejich ubytování a obstarání a také problematiku a registrace. A já tady to musím vysvětlovat doma svým bavorským sousedům, kteří pořád nemohou uvěřit tomu, že tedy v Řecku vlastně k registraci nedochází. Ale nejenom, že dochází k registraci, ale u těch, kteří nemají cestovní eh, doklady, se snažíme, se tedy je snaha ověřit, z jaké země původu jsou, je to náročná práce, eh, je potřeba pomoc tlumočníků. A to se daří také za pomoci evropských partnerů existují již databanky, které jsou aktualizovány. Čili není, jedno, není už teď možné se prostě vypařit jako uprchlík v Evropě. A to si myslím, že je také důležitá zpráva. Já bych k tomu ráda slyšela připomínky od eh, ředitelství pro interní záležitosti. To je tedy moje zpráva, tedy eh, z mé účasti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mohu to jedině potvrdit, to, co jste řekla. Eh, pro mě to nebyl žádný follow a pro mě to bylo poprvé, když jsem v Řecku byl, ale pocit, který jsem si odvezl, je eh, dalece široký pocit, který je založen na předsudcích. A mohli jsme vidět, že se skutečně v Řecku toho událo mnoho. A, a ta, toto poselství, které jsme si mohli odvést sebou domů, nejenom pro kolegyně a kolegy do Bavorska, ale pro celou řadu lidí v Evropě je, že naše snahy Eh, v Řecku pomoci a pohnat po ty věci ku předu se děje. A zejména co se týče problematiky uprchlíků, že celá řada lidí skutečně vykonala úžasnou práci pro uprchlíky, kteří tam přicházejí, ale konec konců také na místo zbytku Evropy se chopili této odpovědnosti. A to je poselství, které musíme také rozšířit do světa. Já bych si velmi přál, abychom mohli udělat takový handout, takové informace, aplikace či letáčky pro všechny lidi a politiky eh, kteří tady propagují nebo šíří polopravdy a zastaralé informace a snaží se vytvářet takové veřejné mínění, které, jak jsme tam na místě viděli, neodpovídá realitě. Eh, Řecko je téma, které musíme stále i nadále vést patrnosti, protože tyto problémy nás budou i nadále zaměstnávat a proto bych rád, aby k tomu follow-up došlo znovu za tři roky. Samozřejmě to, co jsme viděli v katastru, eh, celá řada věcí je ještě v pohybu, některé se nacházejí před soudy, musí to být vyjasněno, jako například ehm, to, co se musí ještě vyřešit i ty před těmi soudy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. To máme zřídka kdy, že člověk jako politik vidí úspěch. To se skutečně děje zřídka kdy. A teď bych dala slovo paní Bojchman. Děkuji, paní předsedkyně při pohledu na váš velmi dlouhý, dlouhou zprávu, eh, tak eh, zjišťuji, že eh, už jste neměla prostor pro platební agenturu. Není mnohé co dodat. Zaznamenáváme samozřejmě úspěchy a současně ale pokračujeme v našich auditech, abychom měli určitá ujištění a myslím, že v tomto ohledu nemám už co dodat. Děkuji, to bylo milé pokud jde o platební agenturu. Tam jsme se s někým potkali, který už po léta agenturu vedl a teď se tam opět objevil, takže eh, ten případ není eh, beznadějný. A eh, nyní prosím o další zprávu za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji jednak za zprávu a za neustálý zájem, který eh, projevujete o toto téma pokud se situace tak pozitivně vyvinula, jak jste to popsala, tak je to určitě důsledkem eh, neustálého tlaku eh, tohoto výboru a parlamentu ve spolupráci součinnosti komise i memoranda eh, o porozumění. Toto trio myslím, bylo rozhodující při dosahování a vytváření pozitivní imič, které, kterou máme je zde celá řada úspěchů, která jste zmínila. Eh, dálnice jsou dokončeny eh, v roce 2015. Eh, by to mnoho lidí nebylo věřilo, že se to podaří. Máme nyní velký železniční projekt, který se blíží k závěru a dobře si také vedeme v logistice v severní části Aten, kde dojde tedy k podpoření Aten jako určitého dopravního uzlu a to také v návaznosti na přístav Pireus. A je zde ještě celá řada dalších projektů, které přispívají k eh, zlepšení kvality každodenního života eh, řeku. A také se to týká školství a mm, také řady projektů ehm, pevného odpadového hospodářství. Vlastně pevný odpad nebo tuhý odpad je dlouhodobý problém v Řecku, jeho likvidace a recyklace, ale nyní se projekty tohoto typu již rozhýbaly a zaznamenávají úspěchy. Pokud jde o transverzální otázky, tady například vyvlastňování a archeologické mm, práce. Pokud jde o vyvlastňování, tady máme eh, pozitivní zprávy eh, díky eh, zákonu Omnibus, který řecký parlament koncem loňského roku schválil. Došlo k racionalizaci těchto vyvlastňování a určitě v případě větších a národně relevantních projektů eh, může dojít ke zrychlení těchto procesů, to znamená vyvlastněna Eh, lokalita je již přístupná eh, k eh, stavebním pracím, i když zatím ještě není rozhodnuto s konečnou platností o ceně, která za tuto lokalitu má být zaplacena. A to je důležité, protože právě tato část, tento proces finanční způsoboval největší prodlevy. Pokud je o archeologické práce, toto, řekl bych, je komplexnější, složitější otázka, zejména v kontextu země typu Řecka. Myslím, že jsme tam také již učinili několik průlomů v tom smyslu, že postupy, procesy v rámci archeologických prací a časové harmonogramy každého kroku jsou mnohem lépe definovány než v minulosti, ale připouštím, že ještě zbývá vidět praktické kroky a praktické výsledky pokud jde o specifický případ katastru nebo pozemkové knihy. To je projekt s dlouhou historií a je nezbytné zcela stěžení, aby Řecko získalo elektronicky plně digitalizovaný funkční pozemkový rejstřík No, jde o to, že ty oblasti, které ještě nejsou pokryty katastrální mapou, byly již eh, podepsány všechny smlouvy a vlastně eh, ty smluvní data vyhotovení trvají nebo běží do roku 2021. Takže za předpokladu, že dojde k žádnému eh, dozoru a tyto smlouvy budou eh, naplněny eh, do roku 2021 v rozsahu stávajícího rozpočtu, tak budeme mít kompletní katastrální mapu Řecka. Sedem ale k problémům, které jsme zaznamenali s katastrem v Řecku v minulosti, budeme nadále velmi těsně spolupracovat se Světovou bankou, která přispívá svou expertízou a znalostmi přímo v Řecku, aby pomohli zajistit, že se tento projekt bude držet časového harmonogramu. Příští kroky, pokud jde o uzavření programovacího období, 2007 až 2013. Eh, jak víte, bylo tam 79 neukončených projektů, z nichž 18 bylo na eh, seznamu priorit. Na základě posledního eh, monitorovacího setkání s řeckými úřady celkový počet neukončených projektů je nyní 50 a z těch 18 na prioritním seznamu bylo již 5 ukončeno a dalších 5 jsou již v pokročilém stavu um, ukončování, kde ještě zbývá dotáhnout několik administrativních aktů e, nebo úkonů. Takže jsme na dobré cestě k úspěšnému uzavření celého procesu do března příštího roku. 31. březen, březen je konečný termín ukončení těchto projektů. Řecko pak okamžitě poté podá hlášení v dubnu, květnu a pak eh, vám zase budeme moci o tom podat zprávu my. Eh, jak bylo řečeno, eh, vzhledem k pokročilému stavu, které, který jsme zaznamenali v rámci monitorování, doufáme skutečně s nadějí, že tyto mm, projekty, zejména ty na prioritním seznamu budou moci být uzavřeny do konce prvního kvartálu příštího roku. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Tak jsem něco eh, jak si nezaregistrovala. Já jsem si myslela, že v březnu byl 2015 ta deadline. Kdy byla? Deadline pro způsobilost výdajů na projekty z roku 2013 byl prosinec 2013. 15. A proto čl- každý členský stát, nejenom Řecko, mají určité dodatečné období, aby mohli završit projekty ještě nedokončené za vnitrostátních peněz. Už to nebudou evropské peníze pro tyto projekty, ale mají právo završit je, dokončit je svými prostředky do 31. března 2019. Pak budeme moci eh, udělat rovnovážné zmapování celé situaci na základě eh, aktuálních informací členských států a to by nemělo být problematické. Ano. Takže se jistě opět uvidíme. Já chápu z vašich předchozích poznámek, že byste rádi měli další misi do Řecka v roce 2021 a velice rádi vám pomůžeme při přípravě a budeme vás tam i doprovázet. To je krásné, děkuji. DG Home, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno. S ohledem konkrétně na vaši návštěvu na ostrově Lesbos, obou táborů tam, bych rád řekl, že z provozního hlediska Sledujeme vývoj velmi pozorně. Kolegové z komise přímo z mého oddělení jsou přímo na ostrove, na všech ostrovech a denně koordinují aktivity s místními řeckými úřady a také v Aténách, tedy jsou denně v kontaktu s policejním prezídiem, příslušnými ministerstvy a tak dále. Také finančně podporujeme, a to významně, řecké orgány. Více než 400 milionů eh, od eh, eur z eh, pomoci v nouzových situacích bylo uvolněno od roku 2000. 15. A nyní tedy eh, bylo čerpáno také 500 eh, milionů eh, z Fondu pro azyl a migraci, je to tedy téměř miliarda eur, které jsou k dispozici na podporu. A to vede k tomu, že vlastně problémem nejsou poníze, ale způsob, jakým jsou tyto prostředky vynakládány a je třeba tedy podpořit naše řecké partnery na té organizační úrovni a zajistit tedy korektní podmínky v detenčních a přijímacích centrech. Je třeba také plánovat do budoucna, předjímat případné problémy a nedostatky A v oblasti tedy řízení migrace je ještě celá řada mezer na té administrativní úrovni, ale my tedy postupujeme ku předu tak, aby ta implementace všech těch správných věcí, na kterých jsme se dohodli, eh, pokročila ku předu rychleji. Letos je situace komplikována tím, že uprchlíci stále proudí a to ve větším počtu než loni. Je to tedy nejvyšší eh, počet uprchlíků od roku 2016, protože v roce 2016, tedy poté, co se podařilo uzavřít dohodu s Tureckem, počty výrazně poklesly, ale nyní tedy opět rostou a proto tedy ta centra na ostrovech jsou pod velkým tlakem a situace je pořád tedy eh, velice nejistá. Všichni pracují naplno. Já než jsem šel sem, tak jsem eh, měl videokonferenci s kolegy v Aténách, kdy tedy pravidelně získávám informace o tom, kolik míst v přijímacích centrech je k dispozici, jak budeme plánovat do budoucna a tak dále. A když už tedy hovořím o konkrétně těch táborech, které jste navštívili, a sam bylo mož, sama jste jistě viděla tedy na jednom místě vlastně všechny problémy, se kterými se potýkáme, ale pracovníci, Eh, Frontexu, agentur OSN, Evropské unie, experti z členských států, eh, Úřadu pro podporu migrace, eh, pracovníci Europolu. Všichni ti, kteří jsou na místě, pracují s plným nasazením. A je to, myslím, dobrý příklad toho, že to může fungovat a že s evropskou podporou se daří provádět identifikaci, verifikaci a také tedy vlastně ty zdravotní prověrky, eh, což je něco úplně jiného než v roce 2015. Je to tedy pozitivní vývoj. Nebudu dávat ruku do ohně a tvrdit, že všech 100% příchozích podchytíme, protože samozřejmě eh, migrace je tedy takový fenomén, který má mnoho podob, někteří možná dorazí individuálně, pod pláštíkem tmy se vylodí někde v Řecku a daří se jim proniknout například na západní Balkán, ale naše kontroly ukazují, že jde jen o malý počet lidí. My kontrolujeme tedy především ty kolem tě obvyklé migrační cesty, takže myslím, že ten problém na Balkáně se nebude opakovat. Také každý týden tedy je vypracována zpráva pro ISA a také se pravidelně schází um, ICPC, kde tedy na té týdenní bázi se debatuje o vývoji, takže já myslím, že není důvod vnímat tedy situaci negativně. Co ovšem pořád chybí, je zlepšit kvalitu života v přijímacích centrech, které jsou přeplněné. Jednak protože stále proudí velké počty lidí. A za druhé místní nejsou vždycky eh, přátelsky nakloněni myšlence dalšího rozšiřování těchto táborů. Na většině ostrovů už běží soudní eh, řízení, které právně brání úřadům v tom, aby zabrali další půdu a rozšířili ty stávající tábory o další ubikace. Takže Eh, zatím tedy také za pomoci UNHCR používáme i stany k ubytování uprchlíků, to je ale eh, tedy taková improvizace. Je nám jasné, že lidé musí být ubytováni. A nesmíme zapomínat na dohodu s Tureckem, protože eh, ta uvádí, že lidé, kteří dorazí na řecké ostrovy, by měli být co nejrychleji zkontrolováni a buď tedy vráceni zpátky do Turecka nebo odesláni na řeckou pevninu, kde pak tedy to řízení začne. Ale bohužel tedy ta situace není příznivá, to řízení se pro, to prvotní řízení se protahuje, proto také na ostrovech je víc uprchlíků, než by mělo být. To spoždění způsobuje i turecká strana a celá situace je velmi obtížná. Abych jenom ukázal, jak je ta situace složitá. Dvě třetiny z tří čtvrtin všech, kdo dorazí na ostrovy, jsou zranitelné osoby. Jsou to Afgánci, Iránci a Syřané. To je tedy tři čtvrtiny všech příchozích a dvě třetiny z nich jsou ve zranitelné situaci. Jsou to ženy, nezlatilí bez doprovodu, celé rodiny. A těm je třeba věnovat zvláštní pozornost a zpracovat jejich eh, žádost v rámci řádného řízení, protože tedy osoby v této situaci není možné vrátit do Turecka. Ty jsou odesílány přímo na řeckou pevninu, ale i tam právě vzniká problém s kapacitou. V tuto chvíli máme více než 40 tisíc eh, míst na pevnině a zhruba 12 tisíc na ostrovech. A když to všechno sečtete, já třeba teď na té koordinační videokonferenci jsem hovořil s kolegy o tom, že třeba ten počet míst navýšit o, až na 66 tisíc nebo až 70 tisíc. To je tedy ta odhadovaná kapacita, která bude potřeba. Já jsem si jist, že k tomu dojde, ale všechno nějakou dobu trvá. A počty eh, uprchlíků stále rostou. My se také snažíme spolupracovat s Tureckem tak aby nám pomohlo vlastně eh, ty toky kontrolovat, což by měly podle dohody mezi Evropskou unii a Tureckem tak, aby tedy vlastně ta situace se ještě nezhoršovala, protože už tak jsme pod velkým tlakem. My se snažíme ze všech sil o neustálé změny a zlepšování. A obecně mohu říci, že z provozního hlediska jsme se eh, dohodli eh, s řeckými orgány, že uprchlíci už nebudou ubytováváni v těch detenčních zařízeních, ale eh, v pronajatých bytech, případně i hotelových pokojích, protože to je tedy důstojný způsob ubytování, který umožní uprchlíkům co nejrychleji vlastně opět žít autonomní život a vyhnout se eh, těm podmínkám v přeplněných detečních centrech. Ale samozřejmě něco takového se vyžádá čas. Není možné to zavést přes noc, ale my se snažíme ze všech sil, abychom i tedy přijímali řešení, která jsou trvale udržitelná a strukturální povahy. Nechceme se spoléhat jen na ta každodenní unáhlená rozhodnutí. Proběhne také mini summit tuto neděli, kdy předseda komise pozval všechny zainteresované členské státy, aby pomohli s přípravou Evropské rady 28. a 29. června, kde tedy ta migrace bude jedni, z jedním hlavních bodů programu a kde představitelé států a vlád prohovoří všechny ty ožahavé záležitosti, se kterými se potýkáme už tři roky. Jde o reformu dublinského systému, redistribuci přijíždějících uprchlíků a, a řešení tedy této krizové situace. To je ovšem vysoce politická záležitost a my můžeme jenom doufat, že se podaří najít řešení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Také bych vám ráda řekla, že jsme viděli, že celá řada lidí dnem i nocí pracuje na řešení, aby situace se neaskalo, neeskalovala a je mi velmi líto, že mnoho z toho, co se říká ve členských státech, si toho ne, nejsou vědomi, ale zcela vědomě se ignoruje to, co se dělá co se týče ochrany hranic, zásobování, starání se o uprchlíky, pomoc Řecko, Itálii a já mm, to vnímám zejména v německé diskusi, kde to probíhá naprosto nepřiměřeně a vlastně to znehodnocuje lidi, kteří se velice angažují v tom, aby ta situace se zlepšila, proto vás prosím, abyste se tím nenechali ovlivnit. Ach, teď se chci zeptat, jak je stav uprchlíků každý den na ostrově Lesbos a kolik uprchlíků v současné době je v Řecku dohromady celkem tady. Děkuji vám nejprve za vaše povzbuzující slova. Nemohl bych říci k tomu více. Co se týče vaší otázky, totální číslo uprchlíků je zhruba 60 tisíc. To se mění eh, každý týden, ale eh, zhruba je to takový průměr. Eh, na ostrovech je zhruba 16-17 tisíc uprchlíků na všech pěti ostrovech. V závislosti na statistikách někdy e, tam je započítáván rodost, protože tam je také takové Ehm, provizorní ubytování v táboru a na těch pěti ostrovech máme zhruba tedy 17 tisíc uprchlíků a Lesbos je největším z těch pěti ostrovů, kde jsou ty hotspoty. Tam eh, v táborech máte zhruba se, 7 tisíc až 7 200 uprchlíků, to závisí samozřejmě na každodenních jejich příchodech a na průměru těch, kteří odcházejí. Eh, máme tady kapacitu 3 tisíce míst a to, co v současné době děláme za pomoci mm, vojska, abychom velice efektivně spolupracovali a na základě pomoci odpovědných organizací, které se zaobírají řízením fondů, které uvolňují ty peníze, v současné době navyšujeme systém dodávání vodou, elektřinou na ostrovy, abychom zvýšili také kapacitu těchto táborů na 5, maximálně 6 tisíc aby se tedy zdvojnásobila kapacita v těchto přijímacích táborech, což by eh, mělo mm, být uskutečněno zhruba v září, ale jak nám ukazuje zkušenost, buďme realističtější, takže na podzim, definitně před zimou, to je pro nás naprosto jasná deadline, protože potřebujeme mít daleko lepší infrastrukturu pro nastávající další zimu. To je tedy hlavním cílem na ostrově Lesbos a to jsou tedy čísla, která máme k dispozici. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já už jsem hovořila s generální ředitelkou, když nastoupila do své funkce. Mně bylo líto, že jsme seděli tady v tomto táboře, no, prostě viděli jsme ty lidi, kteří tam dospěli a neměli jsme vůbec žádné faktory, co údaje, co stojí, co nebyli jsme schopni odnotit, zda prostředky jsou přiměřeně vydávány, protože tady neexistují žádné měřící faktory v Itálii, v Řecku, co stojí ubytování, stravování a tak dále. A proto z ohledu kontroly rozpočtu bychom tedy žádali o zlepšení. Já vím, že toho chceme mnoho najednou a pravděpodobně máte také úplně jiné starosti ale mm, eh, nám by to pomohlo, abychom také eh, zapojili eh, tyto faktory, protože jinak se obávám, že by z toho mohl vzniknout problém. Kolega Celer, ne, Richard, prosím. Uh, just... Pouze dvě, dva stručné body paní předsedkyně. Zaprvé chci říci, že jsem si zprávu přečetl a myslím, že velmi přesně odráží, co jsme viděli. Takže chci poděkovat a poblahopřát eh, autorovi, autorce a také e, tedy opakuji, chci poblahopřát autorovi zprávy, který předtím neposlouchal, protože přesně e, podává, co jsme viděli. Paní předsedkyně, e, naprosto souhlasím s tím, co jste řekla a myslím, že i vám je nutno poblahopřát za to, jak jste vedla tuto cestu byla to mimořádně dobrá cesta a skutečně to stálo za to. Byla to moje první návštěva v Řecku a to, co jsme řek, viděli, výrazně překročilo očekávání. Vy jste se eh, vztahovala předtím na veřejné vnímání eh, toho, co se tam odehrává. To, co jsme my viděli, bylo výrazně lepší, než co jsem očekával. Eh, řekl bych, že naše zpráva Eh, která hovoří o tom, že bylo dosaženo dobrého pokroku, ale ještě je co eh, dělat. S tím eh, nelze než souhlasit. A důležitá je i ochota řeckých úřadů spolupracovat a dosáhnout toho zlepšení. Takže takové je moje posouzení a já jsem chtěl pouze poděkovat a poblahopřát i vám k té dobré cestě. To je velmi laskavé a byla jsem ráda, že jste s námi jel, protože to nebyl nebyla první cesta tohoto druhu, nebyla to turistika, ale práce a vždy jsme rádi, když naši členové mají zájem o takovouto práci, takže jsem vděčná za každého poslance, který eh, se mnou je ochoten jet do Řecka. Takže jsme dospěli ke konci tohoto bodu a nyní se dostáváme k dalšímu a sice pracovní eh, cestě výboru kontu do Litvy a Lotyšska. Byli jsme pouze tři a tam a to není dost na tak velkou cestu. Chtěl si ještě něco říci k Řecku? Ne. Takže další bod pořadu je číslo 12 Eh, Lotyšsko a Litva, takže pracovní cesta. Eh, zejména eh, se jednalo o návštěvu jaderné elektrárny a poprvé vlastně během mého předsednictví jsem, jsem vedla tuto cestu. I zde máme k dispozici zprávu. Asi nejste překvapení, že jsme tedy zajeli do Lotyšska, které platí za pobaltského tygra, ale jsou tam určité problémy, které stojí za ehm, průzkum. Pokud jde o ekonomický rozvoj práci na černo, tady myslím, musíme se tomu věnovat, ehm, což vzhledem k mnohosti problémů není zcela zcela jednoduché. Takže v Lotyšsku eh, jsme absolvovali ten klasický program se strukturálními fondy, nezbytná čistička, ehm, skládka, ale vedli jsme tam také eh, rozhovory s kolegy z parlamentu, běžný eh, rozhovor s účetním dvorem. Cílem návštěvy pak jsme tedy jeli autobusem do Ignaliny a cílem bylo follow-up eh, demontáže jaderné elektrárny v Ignalině. Když jsme tam byli naposledy, tak eh, tam panovala na staveništi velmi obtížná situace, protože v Ignalině vlastně ta demontáž probíhá velmi obtížně. My jsme byli spokojeni s tím, že jsme viděli, že eh, v Ignalině jsou tyto problémy překonány, že na staveništi to postupuje podle plánu a viděli jsme, že dle očekávání chybí ještě eh, obrovská částka eh, peněz, asi 800 milionů eur, aby ta demontáž dospěla až do stádia zelené louky. Hovořili jsme s regulátory a samozřejmě jsme hovořili také s ředitelem, který byl nový, byl to výkonný ředitel, protože ten starý ředitel, kolem něj panují, eh, panuje podezření podvodu a také jsme přesně nedokázali zjistit, eh, jestli tedy toto obvinění z podvodu eh, je pádné či nikoli. Někdo říká ano, jiný ne. A tím, že jsme eh, vlastně se touto věcí zabývali, tak máme ještě problémy i s určitou pohledávkou Litvy. My se domníváme, že ta smlouva s Litvou nepodmiňuje další eh, platbu komise v rámci příštího finančního rámce navrhuje dalších 550 milionů eur a nyní je věcí šéfů státu a vlád a také eh, součtu, co se z toho udělá. Pokud jde o otázku, jestli to skutečně bude muset být zelená louka, to konečné stádium. Tak v rozhovoru s Východoevropskou bankou jsem dospěla k názoru, že snad bychom měli proskoumat ještě jiné možnosti. Například, když eh, palivové tyče budou eh, v roce 2020 nebo 2021 odstraněny, zdali by ta budova eh, nemohla být prostě celkově celkem nějak zajištěna, zabezpečena, samozřejmě s ostrahou. A pak by byla přenechána běhu času, protože Ignalína bude prostě jadernou lokalitou. To znamená zabezpečení Eh, této lokality 365 dnů v roce a 24 eh, hodin denně bude muset proběhnout, protože tam budou uloženy ty palivové tyče na dvou místech. Jedno místo financuje EU, druhé místo je vlastně na volném prostranství, ano, to slyšíte dobře, a tam také navrhujeme, ehm, aby tyto kastory byly ochráněny jak jakousi betonovou střechou, která nebude eh, nákladná, ale myslím, že by to bylo smysluplnější ehm, tuto ochranu tam ehm, zařídit, protože si nemyslím, že je dobrý nápad se domnívat, že 50-60 let ehm, nebude těm kastorům vadit, když na to bude padat déšť, sníh a tak dále. Takže Ignalina zůstane jaderným místem s jadernou ostrahou. To by bylo asi lepší, než eh, nyní tedy eh, s velkými náklady a eh, velmi klopot, klopotným procesem toto zařízení demontovat a mm, přetavit v něco zcela jiného hned vedle toho místa, kde eh, eh, mají být uloženy ty kastory, eh, se nachází jezero. Ehm, takže to může ehm, tedy vést k dalším ekologickým škodám, pokud toto místo nebude dostatečně zabezpečené. Eh, a to nyní, než eh, dodatečně odstraňovat potom ty ekologické škody za eh, mnoho milionů. Myslím, že to byla úspěšná návštěva. Ukázalo se, že tlak vyvíjen tímto výborem je na místě a vede k tomu, že v zásadě můžeme i situace uvízlé ve slepé uličce jaksi odblokovat a problémy odstranit. To jsme viděli velmi dobře e, v Ignalině. E, v Lotyšsku jsme zase viděli, že využívání, respektive čerpání strukturálních fondů probíhá tak, jak si to představujeme, ale chtěla bych trochu varovat předtím nechat, se, nechat na sebe působit příliš um, um, povrch um, bylo by záhodno ještě jednou navštívit pobaltské země a pak je podrobit eh, hluboké analýze, protože tam, kde jsme nebyli a je několik členských států, eh, které jsme ještě navštívili, například Portugalsko, Švédsko, také Spojené eh, království, takže tyto členské státy by měly být navštíveny a my potom totiž v rámci naší odpovědnosti můžeme za ně podat pouze omezené záruky. Eh, toť vše, co jsem k tomu říci eh, chtěla a nyní bych chtěla srdečně přivítat, ovšem nemám vás na seznamu, ale je to asi paní Martinez Sarazola a je v doprovodu úředníka, který nás doprovázel a paní Metaxopulu, ale napřed má slovo paní Martinez Sarazola. Prosím. Děkuji. A děkuji za to, že jste nás pozvala na toto zasedání. A děkuji také za vaši návštěvu. Myslím, že to byla vaše první návštěva Litvy a Lotyšska. A my vás tedy rádi přivítáme znova, až pojedete navštívit pobaltské zprávy. Děkuji za tuto zprávu, za tuto velmi detailní zprávu. Můj kolega se přímo účastnil této mise my jsme si zprávu pročetli velmi pozorně, poznamenali jsme si ty detaily projektu a také jsme zaznamenali, že jste spokojeni s implementací, s tím, jak probíhá implementace fondu ESFI, zvláště tedy v Lotyšsku. A když dovolíte, já tady eh, to sdělím dál, protože si myslím, že Lotyšsko v tomto ohledu vyvíjí opravdu velké snahy a prostředky ze strukturovaných fondů užívá opravdu kvalifikovaným způsobem. Kromě těch, vy jste tedy navštívila většinu těch velkých projektů a také jste tedy správně řekla, že ty programy na bázi ESFI v Lotyšsku jsou velmi diverzifikované. A pravda je, že tady my jsme eh, méně rozvinutou zemí, potýkáme se s celou řadou problémů, ale ten problém je dobře strukturován, dobře vyvážený a umožňuje tyto problémy řešit. Co je také velmi důležité, je to, že fondy SFI přispívají k 60% objemu investic do veřejné sféry v Lotyšsku. a k, k tvorbě hrubého domácího produktu v objemu až 23 To je také důvod, proč eh, tento, tyto programy velice pozorně monitorujeme. Pravidelně se setkáváme se zástupci eh, lotyšské vlády a také eh, pozorně sledujeme tedy ty největší projekty, elektrifikaci, železnice a tu nemocnici. A také, jak jste zaznamenala, pozorně sledujeme implementace finančních nástrojů. Ve vaší zprávě jsme také vzali na vědomí to, jak je tedy složité implementovat finanční nástroje. Snažíme se to také řešit a doufejme, že s pomocí eh, nařízení Omnibus získáme nový regulatorní rámec, který povede k určité simplifikaci. Takže my to tedy mm, obecně za to oceňujeme včetně tedy toho systému, jak pracují příslušné orgány v Latešsku a těšíme se na případné další konzultace k vynakládání prostředků EFSI. Děkuji mnohokrát. Generální ředitelství, je tady někdo? Jsou a teď? Paní Mitaxopulo, kde je? Prosím, máte slovo. Ostatně eh, řekla jsem, že u Ignalínu teď tedy škrtám ze svého seznamu problémů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise vítá doporučení zprávy tohoto výboru a těší nás, že uznáváte pokrok, ke kterému došlo v minulých letech od roku 2014 a pozitivní dopad eh, který vlastně přinesla struktura vlády a připlnění tohoto programu. My pokračujeme v našem úsilí, abychom zabezpečili účinnou implementaci 13. června. Jak víte, komise přijala také ten středně do, tu předně dobou zprávu k programům, kde je potvrzeno, že eh, všechny, všechna ustanovení současného nasto, ustanovení může být splněno. A taky se odkazuje na vnitrostátní příspěvky a také na význam stávajícího fungujícího právního rámce. A zaznamenali jsme, že tento výbor předkládá návrh, aby až do 20 se navýšil příspěvek Litvy a to je také to, Eh, co je navrženo pro další nařízení z rady. Toliko tedy z naší strany. Děkuji mnohokrát. Mohla bych se ještě jednou zeptat na jeden bod. To, co jsme viděli v Litvě, tady 1. března došlo ke schválení zákona, který stanoví, že firmy, které dostanou státní zakázky, jsou to státní zakázky, které eh, v Litvě tímto způsobem fungují a tady byly také dány určitě bezpečnostní aspekty, které musí eh, být splněny. Například Eh, nakládání s nukleárním materiálem, protože tady snad k tomu nemá dojít, protože to vlastní rusové. A my bychom tedy litovali, kdyby tady došlo v důsledku toho ke spoždění, eh, protože třeba zabezpečit transparentní přístup k veřejným zakázkám a zatím jsme to nemohli zaručit. Já tady nevím, jestli nějaká firma. Tady se zcela konkrétně jezdná o firmu Lokem, která měla německý původ, byla nakoupena, myslím, Gazpromem. A když existují specialisté, kteří e, e, znají e, tu specifickou strukturu ignalíny, a to jsou ty sjednocené hutě, tak bych skoro řekla, že my tady měníme, přepřeháme koně během jejich cesty a je to velice choulostivá záležitost. Eh, jak daleko jsme tam? My jsme vzali na vědomý dopis vašeho generálního ředitele, eh, že i vy vyvíjíte tlak na to, aby tady existoval stejný přístup, jak dalece postoupilo jednání eh, s litevskými úřady v tomto směru, prosím. My chápáme, chápeme tedy eh, tu informaci výboru týkající se změny a to, co jste řekli ke změně toho zákona. Komise vždycky jako součást jakéhokoliv uvolňování prostředků z fondu se samozřejmě řídí příslušnými směrnicemi týkající se výdajů Eh, aby se potvrdila způsobilost potvrzení programu, aby tady prostě došlo skutečně k tomu souladu velice úzce, velice tedy zblízka to sledujeme, aby bylo zabezpečeno, že tato pravidla byla skutečně splněna. A eh, ještě více eh, teď a do budoucna budeme zdůrazňovat právě tuto oblast a také trváme na tom, aby se umožnila mezinárodní výběrová řízení, protože to je vlastně osvědčený postup pro ty větší zakázky. Já takže. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat nejenom zúčastněným generálním ředitelstvím, ale také lotyšským litevským úřadům za to, že nás podpořili během návštěv a e, skutečně přivítali kdysi tomu bylo jinak. Úřady se netěšily, když jsme dorazili, asi něco děláme špatně. Prostě eh, všichni se nyní těšili, že jsme, eh, a když jsme dorazili, když si tomu skutečně tak nebylo. Eh, ne, skutečně si toho vážíme, že jsme vítáni a budeme věc sledovat dále, i když ne s takovou bedlivostí jako dosud. Um, v Lotyšsku jsme ještě zaznamenali velmi hezký turistický zážitek. Viděli jsme tam prvního štrosa, sice to... Sice to eh, bylo na skládce, ale eh, budíš. Takže nyní následuje další bod a sice eh, následné kroky pro Eh, po společné ad hoc delegaci výboru Kont a Libe na Slovensko. Eh, byl u toho pan kolega Javor, kolega Čarnecký a kolega Vali a tak dále. A podnikli jsme delegaci spolu s výborem pro vnitro po zavraždění slovenského novináře. Zaznamenali jsme tam vážnou situaci, tu zprávu jsme představili již ve společném zasedání, ale nyní šlo o to, eh, to dnes ještě jednou v rámci rozpočtové kontroly. Nebude to naposledy. Já srdečně eh, vítám dámy a pány ze stáleho zastoupení. Je to pro nás velmi důležité. Buďte srdečně vítání, protože my chceme skutečně provést eh, věrohodné následné kroky. Viděli jsme, jak byla z toho rozrušena zkušená ještě veřejnost a e, máme tady i několik bodů, které musíme e, objasnit, zejména pokud jde o zemědělskou strukturu. V mezidobí došlo i k setkání zde v Bruselu se slovenskými zemědělci a sice z oblasti Zemplína a e, proto jsem také sepsala dopis na mm, komisaře pro zemědělství pana Hogena s několika otázkami a body a pan komisař mi včera Eh, něco poslal, čemu v, něm, čemu v Němčině říkáme kancelářská útěcha. Eh, totiž eh, sdělil mi, že bylo hezké, že jsem mu napsala a že je za to vděčen, ale že ostatně to vlastně není jeho věc. Je to věcí národních orgánů, to je standardní věta komise. Samozřejmě komise sleduje celou problematiku s velkou pozorností a velkým zájmem. To je tedy standardní věta. Komisař je milý člověk, ale takto to dál nejde. Musíme skutečně něco učinit v této věci. Viděli jsme, eh, totiž na místě jsme se setkali s paní Matečnou na ministerstvu zemědělství a s panem Kožuchem, ředitelem platební agentury příslušného pro přímé platby my jsme tedy měli zájem právě o platební agenturu příslušnou pro zemědělství a myslím, že bychom měli ještě jednou zpracovat eh, tuto otázku i ve světle toho, co jsme vyslechli od zemědělců. A já jsem si vzala čas na setkání se zemědělci. Totiž zemědělci říkají, že jejich eh, země je zabavována a sice firmami, podniky, Promiňte, musím to přečíst v angličtině. Takže. Jakož především tedy eh, vyvlastňování, násilné přebírání půdy, ke kterému dochází pravidelně eh, s účelem obohacování velkých firm, které pak čerpají dotace z Evropské unie. Tyto postupy jsou doprovázeny fyzickým násilím. Slovenská policie nezasahuje a tím pádem není dodržována vláda zákona. A my jsme viděli fotografie. Tyto postupy jsou umožněny díky některým pravidlům, které platí na národní úrovni, nejsou však v souladu se slovenskou ústavou, zvláště tedy zákon 504 z roku 2003 o pronájmu zemědělské půdy lesní půdy a zemědělských podniků. Tyto pravidla jsou pak zneužívána organizovanou sítí podniků, které zneužívají zemědělskou půdu patřící jiným podnikům. Pak je tu tedy stížnost také na e, fungování e, katastru nemovitostí a konečně také stížnost na to, jak byly vynaloženy prostředky z Fondu na rozvoj venkova touto konkrétní firmou ve dvou obcích, které jsem zmínila. Já mám prostě tři strany otázek na komisi. Já to teď tedy přečtu a pak to, dost, pak to dostanete i písemně a já bych opravdu, opravdu ráda se dočkala odpovědí protože, jak víme, tedy Olaf nic nevyšetřuje. Na Slovensku my jsme tu měli před chvílí zástupce Olafu. Slovensko bylo považováno vždycky za zemi, která víceméně dodržuje pravidla, ale to, co tady mám před sebou, mluví o něčem úplně jiném. Pokud jde o zahájení řízení pro nedodržení, komise by mohla začít vyšetřovat, zdali některé postupy slovenských úřadů porušují zákon. Komise se tedy eh, spojí eh, se slovenskou vládou prostřednictvím stáleho zastoupení Slovenska v Bruselu a bude se pokoušet kontaktovat také eh, tady dotčené firmy. Pokud se zjistí, že platební agentura nedělá svoji práci, je vždy možné jí odejmout akreditaci. Byli bychom rádi, kdyby Olaf začal vyšetřovat podvody a obeznámil se se situací na východu Slovenska. A já mám otázky na ředitele Slovenské platební agentury – Slovenská média nahlásila několik případů toho, že slovenská platební agentura opakovaně schválila žádost o přímé dotace na stejný kus půdy. Na Slovensku je možné nárokovat si přímé platby na půdu, kterou si ani nepronajímáte, ani nevlastníte. A to poté, co byly provedeny všechny formální kontroly. Je to pravda? Bylo by dobré, kdybyste nám vysvětlili, jak toto křížení platebních nároků je možné a jak je to zákonné. Jak může vlastník půdy na Slovensku zjistit, jestli náhodou někdo na jeho půdu nečerpá dotace? Smlouvy o pronájmu zemědělské půdy nejsou registrovány, ověřovány ani kontrolovány žádným veřejným orgánem na Slovensku. Jak tedy můžete zkontrolovat, kdo vlastně má právo danou půdu obdělávat? Za páté, souhlasili byste s tím, že většina obvinění v tom smyslu, že dochází k podvodům, by nebyla nutná, pokud by existoval systém registrace těchto pronájmů. Většina těch smluv na pronájem půdy se podepisuje na dobu delší než pěti let. Katastr musí uchovávat kopie všech eh, nájemních smluv s dobou platnosti delší než pět let. ale agentura se často potýká s tím, že katastr tato doporučení nedodržuje. Proč se tedy nezahájili řízení pro nedodržení stávající legislativy? Za sedmé, jste připraveni zveřejnit data ze všech programů na rozvoj venkova prostřednictvím příslušné aplikace? podle stejné zprávy z médií. Ve chvíli, kdy dochází ke konfliktu nároků, Slovenská platební agentura vyšle kontrolu, která zjistí, kdo má nárok na danou půdu. Pokud se to nepodaří ověřit, pak jsou přímé platby pozastaveny. Je to pravda? Za deváté. Jestliže někdo poseká trávu na daném pozemku, rovná se to obdělávání a má nárok na eh, přímou platbu? Jak můžete zjistit, kdo přímo obhospodařuje tuto zemi? Uče- rozhodujete osobně v této věci? Do jaké míry máte volnou ruku při rozhodování o těchto případech? Na jak dlouho můžete zadržet platby? mnoho těchto, příběhů, těchto případů stále běží, je otevřených. Můžete nám kvantifikovat, o kolik jde? 15? O kolika případech jde o firmu IZIN a skupinu G a T? V kolika případech jde o Agrofert. 17. Vaše rozhodnutí neuvolnit platby je mimořádně důležité. Podle zpráv slovenských médií určité spory a následně rozhodnutí nevyplatit přímé platby jsou používány v rámci konkurenčního boje k vyřízení konkurentů. Nemyslíte si, že v takovém případě by mělo dojít k trestnímu vyšetřování? 19. Zahájili jste nějaká taková trestní řízení? Podle eh, zpráv slovenských médií jste zahájili eh, trestní řízení jen tam, kde šlo o evidentní podvody. Tato, ze, tato firma obdržela přímé dotace na něco, co ve skutečnosti bylo parkoviště na letišti. Jak dlouho jste vlastně věděli, že k podvodu dochází? Můžete se spolehnout na data, která jsou automaticky zpracovávána eh, portálem GSSI? Jak to, že vlastně eh, něco takového nezjistila vaše agentura, ale musel to zjistit investigativní žurnalista. Jsou údaje k tomuto podvodu k dispozici na GSSI? Pokud ne, kde jsou? Můžete uplatnit nějaké sankce vůči zemědělcům, který, pro, kteří podvádějí? A můžete následně systematicky kontrolovat požadavky Eh, které pocházejí od firm, které již scháchaly podvod, případně jsou napojené na osoby, které, o kterých se ví, že podvod spáchaly. Je pravda, že ministr zemědělství eh, propustil tři zaměstnance eh, Zemědělského institutu za to, že vlastně včas nezjistili podvody, na které upozornili investigativní žurnalisté na, Slovensky, na Slovensku. kontrolujete nyní eh, zvlášť, se zvláštním péčí nároky některých firm, jako je například firma Agropovkát, Agropropka. Jestliže Agroporubka nemá nárok na přímé platby, neměli byste, byli, neměli byste být velice opatrní a ve chvíli, kdy zpracováváte jakékoliv další požadavky tohoto podniku. Souhlasíte s námi, že existují systémové chyby v tom, jak je současný systém řízen? Co se dá vyřešit na evropské úrovni, co je vaše přímá zodpovědnost? 29. Jak dlouho víte, že k těmto chybám dochází? Co jste s tím udělali? Podle pana Bareše standardní uplatek eh, za to, že váš úřad přivře očko, je 10 eh, žádané přímé platby. Jak jste zareagovali na tato veřejná obvinění ze systematické korupce? To jsou moje otázky, vy je dostanete i písemně, ale já jsem je chtěla přečíst, protože je důležité, aby všichni věděli, o čem hovoříme. A nyní dávám slovo slovenským orgánům. Can speak Slovakian, I think. Můžete hovořit slovensky, máme tlumočení. Thank you for coming. A děkujeme, že jste dorazili. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Když začneme se svým úvodním vystoupením, než začnu se svým úvodním vystoupením, musím říci, že některé otázky jsou značně tendenční a byly podsunuty tomuto výboru velmi úzkou skupinou lidí a opravdu budeme velmi rádi, pokud dnes nestihneme zodpovědět na tyto otázky, když budeme moci vypracovat detailní odpovědi, protože opravdu musím upřímně říci i s jistou dávkou eh, skryté emoce, že některé, některá tvrzení od absolutně úzké skupiny lidí jsou absolutně zavádějící a nepravdivé. Zmiňovaný pan Bereš tvrdí něco, což by měl prokázat, já za to budu rád, ale současně již několik let neplatí nájemné slovenskému pozemkovému fondu a domáhá se půdy, za níž neplatí nájemné státu. Nevím, jakou má vypovídací hodnotu takovýto člověk, to jenom eh, na okraj. Mohli, rád bych tedy vystoupil se svým projevem jménem Slovenské republiky. Slovenská republika se stala začátkem letošního roku svědkem událostí, eh, jež otřásla celou naší zemí. Vražda novináře a jeho přítelkyně, stejně tak jako žádná jiná vražda, nesmí být přijatelná a to žádnou demokratickou společností a nesmí být ponechána bez povšimnutí. Je nezbytné, aby všechny instituce využily všech svých prostředků, možností, eh, jakož i mezinárodní spolupráce k dopadení všech eh, zločinců, kteří páchají takto ohavné, ohavné trestné činy. A to nejen ve Slovenské republice. V souvislosti s prací Eh, zmiňovaného nebohého novináře se vynořily otázky týkající se samozřejmě i zemědělství a nebohý novinář dostával od platební agentury všechny dokumenty a měl na vš... a měl všechny eh, otázky zodpovězené v souladu se slovenskou legislativou. V souvislosti s prací novináře jsou i otázky zemědělství, organizování skupin a e, zpráva evropských podpor zemědělství na území Slovenska. Chtěl bych vás, vážení členové výboru, ujistit, že nejenom eh, zemědělství, zem, ministerstvo zemědělství a venkova, ale i zmiňovaná platební agentura a veškeré další instituce našeho rezortu nabídly, nabízely a budou nabízet absolutní spolupráci a eh, plně spolupracují se všemi orgány činnými v trestním řízení a ostatními orgány a eh, to platí i pro tento případ. Principiálně vítáme iniciativu Evropského parlamentu prověřit všechna podezřelá využití evropských prostředků ve slovenském zemědělství a jsme připraveni poskytnout rovněž plnou spolupráci a relevantní informace a e, mám za to, že i vy, paní předsedkyně, když jste navštívila platební agenturu, pokud se e, nepletu 8. března, tak e, se vám dostalo absolutně všech informací a následně vám v květnu byly zaslány veškeré složky, které jste požadovala. Dovolte mi nyní vám vás seznámit ve stručnosti se situací ve slovenském zemědělství a v eh, pobírání zemědělských podpor. Tato situace je vzhledem k historickému vývoji vlastnictví půdy specifická a odlišná od situace ve většině zemí Evropské unie. Celková výměra zemědělské půdy na Slovensku činí více než 2,4 eh, milionu hektarů a celková výměra půdy, na které lze poskytovat eh, podporu, tedy která je způsobila, přesahuje 1,85 milionů hektarů. Tato výměra je podporována přímými platbami a ostatními podporami v celém sektoru zemědělství. Přibližně 80 této výměry půdy užívá téměř tisíc farmářů. Jedná se o velké zemědělské podniky, eh, zejména právnické osoby, ale máme i velké žadatele na straně fyzických osob a samostatně hospodařících zemědělců. Zbývajících 20 půdy užívá zhruba 16 tisíc ostatních žadatelů. Na Slovensku téměř 90 zemědělců hospodaří na pronajaté půdě, nikoli na své vlastní půdě. Nýbrž na pronajaté a k tomu se dostanu mm, o něco později. E, ve Slovenské republice panuje velká roztříštěnost vlastnictví půdy, eh, což má vlast funkci jakéhosi seberegulačního mechanismu při převodu vlastnictví půdy. Celkový počet zemědělských pozemků skutečně obdělávané půdy činí zhruba 4 miliony. Jeden pozemek má v průměru 0,36 eh, hektarů. Jeden pozemek je v průměru ve spoluvlastnictví až 11 vlastníků a jeden vlastník v rámci Slovenské republice je v průměru spoluvlastníkem na 20 pozemků nebo pozemcích. A to je jeden z důvodů, proč je zde ten eh, rozdíl mezi 2,4 a 1,85 hektarů, protože nejmenší část musí mít 0, 0,13 hektaru. Ano, jsou to pro vás čísla nepředstavitelná a již během návštěvy v Bratislavě eh, tyto otázky zazněly. Zda je vůbec eh, tváří v tvář této roztřištěnosti možné fungovat, eh, hospodařit a ze strany platební agentury vyplácet podpory. Má odpověď je ano, možné to je a co je důvodem pro tuto rozčištěnost? Důvodem je, že při eh, dědění dědí vlastně všichni dědicové a právě to způsobilo tu vysokou roztříštěnost. Aby to nebylo dost eh, složité, do celého procesu vstoupilo i půl století socialismu a kolektivizace půdy po pádu socialismu, komunismu, jak to kdo označí, bylo nezbytné vrátit půdu původním vlastníkům, kteří byli tímto režimem a jeho konáním připraveni o půdu nepřijatelným způsobem. Tento proces na Slovensku ještě není zcela uzavřen. Na Slovensku tak máme i půdu takzvaných neznámých, nezjištěných vlastníků. Půdu ve vlastnictví státu a nezjištěných vlastníků spravuje u nás určený správce, jimž je Slovenský pozemkový fond. Její výměra činí až 400 tisíc hektarů. Veškerá tato půda se pronajímá primárně na zemědělské účely stát nepronajme půdu, řeknu to ještě jednou, stát nikdy nepronajme půdu, pokud zájemce není eh, zemědělcem, pokud je dlužníkem státu, anebo jeho ovládající firma je dlužníkem státu, anebo jeho ovládaná firma je dlužníkem státu, anebo je zde konflikt zájmu s dosavadním nájemcem, jenž byl dlužníkem státu. To je možná i případem již zmiňovaného pana Bereše, za něhož pohledávku uhradil ve Slovenském zemědělském fondu nebo pozemkovém fondu někdo jiný. Zemědělská platební agentura, která zajišťuje vyplácení a samozřejmě i kontrolu zemědělských plateb, seznámila členy delegace Evropského parlamentu na Slovensku v březnu letošního roku eh, se způsobem eh, jejího fungování. Chtěl bych vás proto ujistit, že její fungování je zcela v souladu s evropskou, jakož i evrops- eh, slovenskou legislativou legislativou. Naším základním cílem je ochrana finančních zájmů Evropské unie. Eh, platební agentura nemůže a ani neposkytuje ve smyslu platné právní úpravy finanční prostředky na stejnou zemědělskou plochu dvěma nebo více žadatelům. To je nemožné, nemyslitelné. Na odhalení případů takzvané dvojité deklarace nahlášení stejné zemědělské půdy v žádostech jsou zavedeny náležité kontrolní postupy v rámci administrativních křížových kontrol a následně kontrol v místě. Tyto kontroly v místě, které vycházejí z administrativních křížových kontrol, jak to nařizuje legislativa Evropské unie, jsou nad rámec výběru rizikové analýzy náhodného výboru v rámci deklarovaných ploch. Po zaevidování veškerých podaných jednotných žádostí v integrovaném administrativním a kontrolném systému IACS se vykonávají administrativní křížové kontroly, při nichž dochází ke kontrole údajů v rámci samotné žádosti s příslušnými rejstříky, které máme a musíme mít k dispozici, stejně tak jako ke kontrolám veškerých podaných a zaevidovaných jednotných žádostí navzájem. Tyto křížové kontroly probíhají tak, jak to nařizuje legislativa před každým schvalováním pladeb napříč populace a samozřejmě žadatel, jenž již možná byl schválen, se může stát, že při následné křížové kontrole se k němu opět vracíme, objevíme-li nesrovnalosti, takže tento proces máme absolutně zvládnutý. Stejně tak se ověřují nahlášené údaje o zemědělských pozemcích v žádostech v systému identifikace zemědělských pozemků LPIS. Tady je nutno říci, že zprávou LPIS je na Slovensku pověřena instituce, kterou jste, paní předsedkyně, již zmiňovala, Výzkumný ústav zemědělství a ochrany půdy, platební agentura zajisté nebude spochybňovat výstupy jiné organizace, jejíž eh, rejstřík používá ale samozřejmě máme zavedenou i kontrolu kvality poskytovaných dat platební agentuře. Samozřejmě jsou tam i další externí rejstříky, centrální evidence hospodářských zvířat, ekologických výrobců, rejstřík ovocných sadů a podobně. Samozřejmě i v aplikaci pro geoprostorovou žádost GSAA. Těmito administrativními křížovými kontrolami prováděnými na 100% žádostí přesně v souladu s legislativou EU jsou zjišťovány a zaznamenávány mimo jiné nesrovnalosti týkající se výměry zemědělské plochy na podaných žádostech. PPA po každé této křížové administrativní kontrole oznamuje zjištěné nesrovnatelnosti e, e, žadatelům, přičemž v procesu administrativního řešení žadatelům je nutno upravit žádosti směrem dolů, pokud se jedná o výměry, protože se nemusí jednat stále jen o výměry, a sporné výměry zemědělské plochy respektive osporné výměry zemědělské plochy, čímž se administrativní odstranění nesrovnalosti na samotných eh, žádostech upraví. Následně platební agentura v případě, že se nesrovnalosti neodstraní administrativním postupem, to jest nesrovna, eh, nesrovnalosti nadále přetrvávají i po dalších křížových kontrolách, se pokračuje v řešeních nesrovnalostí kontrolou v místě, což pravidla představuje dalších eh, cirka tisíc kontrol v místě. Tvrdení Absolutně odmítáme tvrzení, eh, promile žadatelů na Slovensku, že je nutno si tyto postupy z jejich strany kupovat. Doslova nás to uráží, paní předsedkyně. Až při výkonu samotné kontroly v místě dochází ke zjištění, zdali jde o sporné právo užívání. PPA je povinna zjistit přesně úplně skutečný stav věcí a za tímto účelem si opatřit potřebné podklady pro přijetí rozhodnutí. Podkladem pro rozhodnutí jsou podání, návrhy a vyjádření účastníků eh, eh, řízení, důkazy, to je nestačí, když někdo řekne, že obdělává, ale potřebuje důkazy, dokumenty o obdělávání, samozřejmě i čestná prohlášení, stejně tak jako skutečnosti obecně známe nebo známe eh, správnímu orgánu z jeho činnosti a pravomoci. Při sporném právu užívání se platební agentura zabývá převážně žadatelem předloženými důkazy a výsledky kontrol na místě, jimž, eh, jimž se vyhodnotí i samotné obdělávání pozemku prokázání oprávněnosti užívání půdy PPA, tedy platební agentura, zkoumá v rozsahu své působnosti podle zvláštních ustanovení vztahujících se na eh, řízení o poskytování podpory na skutečně eh, využívanou zemědělskou půdu. Podle současné právní úpravy platební agentura zkoumá právní vztah žadatele k nahlášené zemědělské půdě v případech, když žadatel respektive žádost o poskytnutí podpory na eh, tu samou zemědělskou půdu podalo vícero žadatelů. V případě, kdy žádost o poskytnutí podporu, podpory na eh, tu samou zemědělskou eh, půdu podali, podalo vícero žadatelů, platební agentura je vyzve, dá jim přiměřenou lhůtu, pravidla týden, aby tedy ve stanovené lhůtě prokázali plnění ustanovených podmínek a právo užívání k půdě. Jestliže se zjistilo, že právo užívání půdy je sporné, platební agentura na sporné výměře plochu nestanoví a v souladu s ustanovenými podmínkami rozhodne podle eh, zvláštního předpisu proti rozhodnutí o poskytnutí podpory snížené o spornou výměru není v tomto případě eh, přípustný opravný prostředek. Tím máme zajištěno, že nedojde k vyplacení eh, těchto sporných plateb na tyto sporné plochy. Jestliže se mezi spornými stranami dvěma i vícero prokáže, že jeden ze žadatelů měl v čase rozhodnutí právo užívání k půdě a jsou zachovány lhuty v souladu s obecným předpisem o e, správním řízení platební agentura obnoví toto řízení dle všeobecného předpisu o správním řízení, respektive o zvláštním řízení. To je mechanismus e, nápravy, který samozřejmě máme. Pod zvláštními předpisy eh, se eh, rozumí právě předpisy Evropské unie, na jejichž základě eh, platební agentura každé členské země Evropské unie ověřuje podmínky a přistupuje ke schvalování plateb a samotné vyplatě podpůrných prostředků. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, od roku 2016. Jsou-li to otázky na mě, tak jsem se zaměřil na tento rok. Prošla platební agentura několika změnami, jež jsme probírali i během vaší mise na půdě platební agentury. Ehm, pokud jde o fungování, nastavení procesu a výrazně zvýšené míry transparentnosti a zejména komunikace s veřejností a médií. Vždyť novináři právě mají o čem psát a platební agentura poskytuje veškerou součinnost. Spustili jsme nové kontrolní mechanismy, které jsme vám popsali také v reakci na vaše zjištění která fungují zcela v souladu s evropskou i slovenskou legislativou. Platební agentura poskytuje plnou součinnost orgánům činným v trestním řízení a v roce 2018 podala dvě eh, trestní oznámení a připravujeme několik dalších. Ta dvě trestní oznámení se týkají právě společností, eh, eh, již jste již zmiňovala, agroporubky, nakolik Gard nebyl nikdy žadatelem o podpory. Cílem managementu eh, platební agentury je práci agentury a její komunikace ještě více zelektronizovat, aby pracovala ještě efektivněji na čemž pochopitelně spolupracujeme i s partnery z jiných rezortů. Nové moderní informační systémy nám umožní nejenom eh, plné auditní stopy v podobě stopy elektronické, nejenom písemné, a úplnou kontrolu veškerých procesů, ale moderní technologie jako drony či sentinely nám umožní i zefektivnit a eh, uspíšit kontrolní procesy u žadatelů, tak aby tyto kontroly netrvaly několik měsíců, ale pouze několik týdnů. Navzdory všemu, co ještě zbývá dodělat, je Slovensko zemí, jež z důvodu finančních korekcí eh, podle zprávy za rok za léta 2010 až 2016 dostala korekci na úrovni 0,55 přičemž evropský průměr je 2,43. Takže navzdory některým výhradám ze strany opravdu úzké skupiny žadatelů se platební agentuře a Slovensku daří naplňovat všechna kritéria eh, poskytování podpor eh, v rámci slovenského zemědělství. Tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Mohla bych se vás ještě zeptat na jednu věc. Vy jste nám, když jsme tam byli u vás, když jsme mm, vás navštívili, velice dobře si vzpomínám na ten rozhovor, jste nám neřekl, že zavražděný novinář se u vás ptal na údaje. Proč jste nám to neřekl? Paní předsedkyně, teď jste mě trošku mm, zahnala růzkých. neboť Opravdu, já si pamatuji, že jsme o tom hovořili a proto jsem vám potom přestala zastoupení parlamentu na Slovensku ty údaje od těch italských podnikatelů poskytli, o kterých on psal, pan Kuciak. Takže zřejmě došlo pouze k nějakému nedorozumění při překladu, nebo Eh, něčemu jinému, protože to byl důvod, proč jsme vám potom posílali příslušnou složku přes cestu stáleho zastoupení parlamentu na Slovensku. Ano, bavili jsme se o tom, jsem o tom přesvědčen. A proto vám byly ty údaje i po třetí poskytnuty a byly samozřejmě poskytnuty i zástupcům Evropské komise DG Agri. Kdybyste nám to býval řekl, paní Walter u toho byla, tak bychom zaprvé to mohli zahrnout do zprávy, protože jsou to důležité informace, byli tam i jiní v místnosti, jestli to ty ostatní slyšeli, jenom já ne, tak to prosím pěkně řekněte kolega Javor, kolega Vali. V jednom rozhovoru nám bylo řečeno, že novinář se ptal na dokumenty a to byl tehdejší ministr vnitra, ten nám řekl, že vyšly informace, ale neupřesnil, jaké informace. My jsme se taky ministra vnitra neptali, jak, na jaké informace se novinář ptal, protože jsme nechtěli vzbudit dojem, že bychom se chtěli vměšovat do trestně právního řízení. A to je samozřejmě velice významná informace protože farmáři, o kterých tady také hovoříme a za něž nesete mm, odpovědnost, zemědělci nám také říkají, že o svých případech, že byli v kontaktu s novinářem eh, v jejich případech. Eh, to znamená, že byly údaje, eh, na které on se dotazoval. To znamená, trestně právní řízení musí vyšetřovat své věci, ale co zajímá nás je otázka, zda jsme tady někomu šlápli na kuří ocho. A e, proto bych tedy ráda věděla, mm, e, protože naším společným cílem to je vyjasnit, jak to bylo. Potom ještě dostanete slovo, ale musím trochu sledovat čas, takže teď dostane kolego slovo, kolega Javor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji panu Žuku za to, že jste zde a že jste nás informoval, že jste nás informoval. Chtěl bych také poděkovat slovenské vládě. A také, co se týče usnesení, které schválil parlament, mm, a e, vzhledem k této reakci vidíme úsilí slovenské vlády, aby se situace zlepšila v řadě otázkách. Ovšem na druhé straně, já souhlasím s paní Gresle v tom, že tady je řada otevřených otázek. Většina z nich byla pokryta tím vyčerpávajícím seznamem otázek naší předsedkyně, ale stále mám ještě dodatečné otázky a tady se chci soustředit pouze na e, záležitosti platby v zemědělství a nechci se vůbec dotýkat jiných otázek souvisejících se svobodou vyjadřování a ochrany novinářů a tak dále. Ale když se podíváme na platby v zemědělství, za prvé, když jsme navštívili Slovensko a sešli jsme se se zástupci eh, zemědělské platební agentury, Ptali jsme se agentury a ptali jsme se také příslušných orgánů, nebo vyzvali jsme je spíše k tomu, aby prováděli systematické kontroly všech pladeb Eh, v případě eh, toho nejvážnějšího případu, eh, který vykazuje nejvíce nesrovnalosti v souvislosti s platbami do zemědělství, aby tedy vytvořilo hm, jasný systém kontrol v dodatku k těm konkrétním případům, o které se zajímal Jan Kuciak, bylo možné, že prostě nějaké nové nesrovnalosti či případy korupce se byly bývaly mohly stát v regionu. Dochází k tomuto eh, systému eh, kontrol ze strany vaší platební agentury, jaké přináší výsledky, pakliže ano. A teď eh, nejvyšší ústavní soud Slovenska, pardon, nejvyšší účetní soud Slovenska provedl audit s názvem Implementace případ v období 2014 až 2020 a zde byla kritická zpráva o e, agentuře vaší platební. Takže si chci zeptat, jaké jsou důsledky této zprávy vašeho účetního dvora a co jste udělali s kritickými připomínkami auditní zprávy došlo eh, ke zlepšení situace, ke korektuře praxí ve vyplácení prostředků ze strany vaší agentury. Opatření ze strany PPA jsou srozumitelná eh, v souvislosti s výroky vašeho účetního soudu. A moje poslední, účetního dvora, pardon. A moje poslední otázka, vy jste se zmínil již o problematice těch mikropodniků nebo problému těch mikropozemků. My máme obdobnou situaci v Maďarsku, že někdy 0,3%, 0,5 hektaru zemědělské půdy jsou eh, v soukromé vlastnictví fyzických farmářů. Na druhé straně, a o této záležitosti už jsme hovořili, když jsme na Slovensku byli, je, že počet příjemců, kteří eh, dostávají přímé platby více než 100 tisíc eur, byly zdvojnásobeny od roku 2015. Eh, což tedy se mi zdá, že tady je duální systém zemědělství na Slovensku. Na jedné straně tady máme tyto mikrozemědělce, mikropozemky ve vlastnictví jednotlivých zemědělců, které jako mm, vlastně neslouží ničemu, protože je tam nemožné pokračovat opravdu v trvale udržitelné zemědělském hospodaření. A na druhé straně tady je eh, určitá elita eh, v zemědělství, která dostává nejvíce peněz. A to je přesný opak. Eh, pro kontrolu zemědělské politiky, protože cílem této politiky je podporovat malé a středně velké zemědělce, aby byli schopni eh, eh, produkovat dostatečný příjem pro to, aby mohli podporovat své rodinné farmy, ale ne vytvářet tady latifundie pro eh, velkopodnikatele. To samozřejmě není jenom problém Slovenska, to, to problém existuje v dalších členských státech, ale zdá se, že na Slovensku je tento trend k stále vě, vlastnictví, ke stále vě, většímu růstu velkých vlastníků půdy. A eh, tady by mělo dojít k intenzivním opatřením vlády, aby eh, prostě jednala proti tomuto rozvoji. A teď další poslanec, prosím. Děkuji za slovo, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. Neurazte se, pane poslanče Javoře, ale já bych napřed zareagoval na paní předsedkyni vzhledem k otázkám. My samozřejmě nevíme, o čem psal pan Kuciak v souvislosti s jinými rezorty. Od nás chtěl údaje o italských podnikatelích v východním Slovensku. Možná, že se dostal i k jiným, ale pouze toto od nás požadoval a v den, kdy se informace dostala do médií, my jsme o tom nevěděli, až z médií jsme se dozvěděli. V ten týž den jsme orgánům činným v trestním řízení poskytli všechna data, eh, která pan Kuciak od nás požadoval, včetně e-mailové komunikace s ním. Ale samozřejmě tyto věci se eh, v daném čase a prostoru moc říkat eh, nemohou, aby se nenarušilo vyšetřování. Pan poslan, pane poslanče, děkuji vám za vaše tři otázky, rád je zodpovím. Platební agentura vykonává standardní kontroly, samozřejmě na celém území není zcela žádoucí diskriminačně upřednostňovat jednu část území vůči jiné části území, i když představitelé občanského združení Zemplín nás k tomu vyzývali, abychom přednostně zkontrolovali žadatele pět na Zemplíně, kteří měli podpory dříve, ne proto, aby se zjistila pravda. Ale my samozřejmě musíme postupovat v souladu s legislativou. Nicméně, jak jsem vám slíbil na vaší misi, jsme se zaměřili na východní Slovensko a to nejenom my jako platební agentura, ale požádali jsme i kolegy ze zmiňovaného výzkumného ústavu eh, zemědělství a ochrany půdy, aby opakovaně prolouskali ortofotomapy tohoto území a ano, došlo k vyloučení několika desítek hektarů ploch, které přišly o svou způsobilost. Takže tuto část toho, co jsme vám slíbili, jsme i splnili. Pokud jde o druhou otázku, o kontrole, kontrole nejvyššího e, kontrolního úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. Předmětný audit proběhl na platební agentuře eh, v roce 2016. Auditovány byly situace za léta 14 a 15 v oblasti poskytování projektových podpor, nikoli přímých pladeb. A ano, nejvyšší kontrolní úřad sformuloval 28 zjištění, respektive doporučení. Oslovil nás i pan europoslanec Sulík a to tomu samozřejmě bylo poskytnuto. Bylo to poskytnuto i vám v odpovědi adresované paní předsedkyni 10. května letošního roku platební agentura všechna zjištění nejvyššího kontrolního úřadu akceptovala a po ukončení kontroly NKU s platební agenturou přistoupila k přijetí následujících opatření. Doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu jsme zapracovali do příslušných manuálů, eh, jichž se to týkalo a provádíme analýzu kontrolních auditních zjištění v oblasti veřejného pořizování a metodicky zpracováváme tuto problematiku za účelem autorizace systému řízení programu rozvoje venkova 1420. Systém aktualizace a řízení 1420 byl již uveden do provozu. Musíme poděkovat kolegům z řídícího orgánu, že ta ochota, chuť a potřeba po změnách, po eh, letech 14-15 v oblasti podpor je potřebná, pracujeme eh, na ní eh, v eh, absolutní symbioze. Samozřejmě jsme upravili lhuty na řízení o žádostech o finanční příspěvky i v rámci výzev, upravili jsme postupy při registraci projektu a tak dále. A tak dále. Musím říci, že Když jsem byl jmenován do funkce šéfa platební agentury, s mnoha zaměstnanci jsme se rozloučili, kteří nesplňovali adekvátní kvalifikační předpoklady na výkon své práce, eh, protože hodnocení projektu patrně by neměl eh, provádět absolvent školy. Samozřejmě všichni kolegové byli upozorněni a domníváme se, že plníme tato zjištění návaznosti na komunikaci s nejvyšším kontrolním úřadem. Přijali jsme akční plán, jenž plníme a v určitých časových intervalech kontrolujeme i na samotné ministerstvo zemědělství a venkova a nejvyšší kontrolní úřad podáváme hlášení. Pokud jde o otázky o nárůstu um, příjemců nad 100 tisíc eur, tady pan pos, Pane poslanče, se situace eh, jeví eh, možná tak, jak jste ji vylíčil, ale není tomu tak vzhledem k tomu, že zemědělci v členských zemích, které přistoupili k Evropské unii k 1. květnu 2004, respektive po tomto, datumu, po tomto datu, na základě mechanismu postupného zavádění dostávali podpory. A my jsme právě v roce 2014 dosáhli našeho stropu a to se pak projevilo v této výši. To jsme také říkali na setkání 8. března a proto jsme vám eh, v dopisu Eh, v příloze číslo 9 z května zaslali i jednotlivé sazby našich pladeb od roku 2004 až eh, do roku 2017, abyste jasně viděli, jak ta sazba narůstala a abyste viděli, jaký to má vliv na samotnou eh, konečnou výši nebo částku podpory na žadatele. Když v propočtu v roku roce 2004 činila podpora na hektar 70 eur, v roce 2017 205 eur, tak logicky těch 100 tisícových podpor muselo matematicky přibýt. A proto to máte i v příloze 11 to vývoji počtu žádostí o přímé platby a výměry identifikovaných subjektů za eh, léta 2004 až 2017. Eh, Tam je tedy nárůst počtu žadatelů o podpory, přičemž počet žadatelů je stabilní. A, aha, tedy, pardon, výměra je stabilní. Výměra se neměnila, pouze se zdvojnásobil počet žadatelů. A příloha číslo dvě přehled poskytnutých podpor pro identifikované subjekty opět za léta od 2004 do roku 2017. Máme za to, že jsme to již dostatečně vysvětlili. Samozřejmě, pokud po prosudování naší odpovědi budou otázky, tak eh, opravdu je eh, rádi zodpovíme. Kolego Vali, máte slovo. Děkuji, Inge. Budu stručný, protože vidím, že nám ubývá čas. Když jsme vás navštívili, Řešila se i problematika toho, zda zemědělské podniky nejsou zapojeny do sítě organizovaného zločinu, nebo spíš, jestli organizovaný zločin jejich prostřednictvím nečerpá dotace na zemědělskou politiku. Provedli jste nějaké konkrétní kontroly těchto podniků? Hloubkové kontroly? Vzhledem a zablokovali jste nějaké platby těmto podnikům nebo farmám? Protože se zdá, že osoba, která stála v pozadí, byla eh, zatčená a mě by zajímalo, jestli jste potom vyplatili fondy nebo ne. Možná byste nám mohli říct si tedy do větších detailů, k čemu vlastně docházelo. Děkuji, pane poslanče, za otázku. Vy jste zmínil zatčeného italského občana. Zatím je zatčený, nebyl schrán vinným podle soudem a to je odpověď na vaši otázku. Platí uh, princip prezumce neviny a až bude shledán vinným, tak budeme postupovat jinak. My dodržujeme absolutně legislativu EU. Pokud žadatel nesplní požadavky, je mu platba krátce či neposkytnuta, pokud bude odsouzený za cokoliv. Nastupují trochu jiné mechanismy, které jsou legislativně ošetřené na úrovni EU nebo Slovenské republiky. Samozrejme, tie veci sa nediali len vtedy, keď sa stala ta nešťastná vec vo februári, ale ty věci... Ty věci, tedy ty e, vlastně se neváží jen k té e, nešťastné události, k té vraždě novináře na Slovensku. My prostě provádíme kontroly neustále e, souladu s legislativou Evropské unie. Zpětně kontrolujeme, vymáháme prostředky z minula ale i pronajímatel státní půdy a Slovenský pozemkový fond jakožto vlastník také prověřuje své smluvní partnery. A pokud dojde k situaci, že někdo neplní podmínky vůči státu, dojde k odstoupení od smlouvy a to se stalo v případě jiného italského podnikatele. Takže tyto mechanismy vlastně neustále běží, neustále se vyhodnocují. A znamená, nečekáme až po těchto událostech, ale jednáme průběžně během celého roku. Dankeschön. Děkuji. My tedy rádi eh, přistoupíme na naši nabídku, že na zbytek eh, otázek odpovíte písemně a doufáme, že tak také učiníte. Pani Bojchman. Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že se odkazujete na krátký dopis k eh, komisaře Haugena. Je to dopis stručný, ale říká, že sdílí vaše obavy z této situace. A to je tedy něco, co musí řešit i direktorát pro zemědělství. Což nevím, jestli je důvod k nadějím, ale důležité je rozlišovat od zdali jde o systematický problém, zdali je problém s akreditací platební agentury, zdali jde o podvody. A konečně jde také o národní legislativu, nebo tedy některá pravidla ve eh, Slovensku, která možná ani nejsou, jsou to jen pravidla, která nejsou v souladu se slovenskou legislativou. To je něco, o čem jsme se také bavili už předtím, než proběhla mise na Slovensku. Pokud jde o obvinění z povodu, tak to samozřejmě tedy neřeší DG Agri. Proto tady máme také zástupce OLAFu. A proto také tedy vlastně ty vaše podklady DG Agri a komisař Rogan okamžitě předali OLAFu. To neznamená, že by se nad tím Agri milo ruce. My tedy nadále provádíme audity a Zahájili jsme audity na Slovensku v oblasti přímých pladeb i v oblasti rozvoje venkova. Tam, kde jsme měli nějaká zjištění v souladu s tím, co zjistil slovenský auditní orgán na centrální úrovni. Víc vám k tomu v tuto chvíli nemohu říct, protože ta vyšetřování ještě běží. Pokud jde o akreditace, plateb, akreditace platební agentury, a jestli uvažujeme o jejím odebrání, tady bychom si museli počkat na to, jak dopadnou vlastně ta obvinění z podvodu. V tuto chvíli jsme si vyslechli obvinění z toho, že věci neběží tak, jak by měly, ale nemáme nic, co by skutečně spochybňovalo akreditační kritéria. Máme však obavy, a to je také důvod proč, jsme tady dnes a také pozorně sledujeme celý vývoj a budeme v kontaktu s Olafem. To je vše, co mohu v tuto chvíli říct. Stručný dopis neznamená, že nemáte obavy a my je máme. Gestern gab es auch eine Demonstration vor Ort in Bratislava. Ano, také tady. Včera proběhla v Bratislave Bratislavě také eh, demonstrace zemědělství proti podvodu. Pan Ajlet má slovo, děkuji. Já budu mít takovou obecnou připomínku. Nevidím žádný důvod nesouhlasit s tím, co je ve vaší zprávě. Pak jde o OLAF. Vy jste zmínili, že v době, kdy jste navštívili Slovensko, nebylo otevřeno žádné vyšetřování OLAFu ve věci, kterou tady dnes dopoledne probíráme. Ale je to pravda. My tedy tam vedeme zhruba 8 nebo 9 vyšetřování v jiných strukturálních otázkách, nikoli však v oblasti zemědělství. Od té doby jsme otevřeli další vyšetřování jedno tedy na základě velice náročného a tedy specifického vytěžování dat. Otevřeli jsme tedy vyšetřování v devíti oblastech a v příštích měsících, tedy je to předběžné vyšetřování a v příštích měsících se rozhodneme, jestli zahájíme i oficiální vyšetřování. Já jsem si s velkým zájmem a profesionální sympatií vyslechl vysvětlení toho, jak u vás funguje systém pronájmu zemědělské půdy. A když se ohledneme do historie, tahle problematika byla vždycky důležitá. A já jsem ani nevěděl, že v 21. století ještě něco takového existuje a chápu, že to přináší zásadní problémy. Čili tím chci vyjádřit eh, sympatie slovenským kolegům, ale přesto musím říci, že jde o problém, který vlastně přispívá k systémickému riziku, vzniku systémického rizika podvodů. Vzhledem k tomu, že je to systém, který je velice jednoduše zneužít či skorumpovat. Já jsem si také provedl takový určitý výzkum a musím říci, že naše zkušenosti tento dojem potvrzují. Pokud jde o naše práci v minulosti, najdou se záležitosti, kdy jsme zjistili, že verifikace nebyly prováděny správně, takže dotace byly dotace obdržely šly do rukou nesprávných osob, osob, které nebyly způsobé byla učiněna rozhodnutí, která nebyla dostatečně eh, zdůvodněna, také tedy eh, došlo k zaujatému rozhodování. My jsme obdrželi tedy stížnosti na střed zájmu, dokonce i korupci. A v minulosti jsme tedy učinili jedno velké finanční doporučení a já vám mohu potvrdit, že Olaf občas tedy dává spíše vysoká finanční doporučení. Není vždycky jednoduché tomu dostat, ale pak je tedy na tom národním orgánu, aby vlastně rozhodl. My tedy eh, vždycky žádáme, dejme tomu, miliony a eh, v některých případech se pak státním orgánům podaří vymoci zpátky 100 tisíce Nicméně já tím chci říct, že my aktivně vyšetřujeme v této oblasti. Samozřejmě jsme v raném stádiu, jsou to složitá vyšetřování, nicméně my tedy jim věnujeme náležitou pozornost a budeme se ze všech sil snažit tedy dospět k doporučením, která se která budou ve své povaze jak tedy doporučení toho, jak provést systémové změny, také finanční doporučení. A pokud jde o případné trestní vyšetřování, k tomu v tuto chvíli nemůžu nic říci. Srdečně děkuji takže práce pokračuje. Já srdečně děkuji, pane Kožuchu, vám i vašim spolupracovníkům a všem zúčastněným a už nyní mohu slíbit, že se opět uvidíme. Tento případ je příliš důležitý, eh, eh, než abychom ho nesledovali dále. Vypracujeme dotazník a budeme se těšit, pokud nám eh, jej brzy zodpovíte. Pane Kožuchu, prosím, máte slovo. My rovněž děkujeme za pozvání a za možnost vysvětlit některé aspekty, které eh, nám pomohly se eh, posunout eh, vpřed. Pro ilustraci poslední větu. Dáme-li tomu skutečnou vážnost a přinesl jsem sebou i dokumenty o italských podnikatelích a předal jsem je i na DG Agri Eh, takže pracujeme s eh, věcmi, poskytujeme absolutní součinnost, nechceme, aby věci stály, eh, používáme i anglického výrazu, ať se věci hýbou, let's things move on. Děkuji srdečně eh, děkujeme a my bychom také byli vděční za anglické odpovědi na naše anglické otázky, protože naše slovenština téměř neexistuje. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci eh, schůzy a pokračujeme pak eh, s zasedáním koordinátorů již bez tlumočníků ve 12.30. Veřejná schůze je ukončena proč jim, abyste opustili místnost co nejdříve, abychom mohli pokračovat.